So, good morning, everybody. Sorry that we had a delay, but... Uh... Já se omlouvám za spoždění, ale vzhledem tomu, že se že probíráme tedy MIFID. <laughs> And I got... Dnes ráno a já jsem obdržel nějaké informace minulý týden, musel jsem vyjednávat, vyjedna, eh, informovat vyjednávací tým mi nebylo tolik eh, překvapení eh, a vítám mezi námi Stevena Majo z Esmy a Martin Malar, který vede finanční trhy. Takže mezi námi vítejte. Jako vždy eh, v tomto vyčleněném slotu přeskoumávání MIFIRu MIFIRu v rámci naší spolu zákonodárné pravomoci, regulační standardy a implementační technické standardy. 1500 a něco stránek, které jsme měli přečíst. To byl opravdu pořádný úkol, dalo nám to zabrat, ale Eh, podařilo se nám to, ještě pracujeme na aktech přenesené působnosti a implementačních aktech. A jako vždy začneme, kdo, kdo začne, komise nebo ESMA? Prosím, abyste nehovořili déle než 10, 15, minut, můžete si to rozdělit, eh, ten čas, jak chcete. Stevene, máte slovo jako první. Děkuji, Markus. Já jsem sám si naplánoval sedm minut, jestli to lze přijmout jako určitý kompromis mezi deseti a pěti. Takže já bych rád hovořil sedm minut, přesně sedm minut. Eh, dámy a pánové, poslanci poslankyně Evropského parlamentu, je mi nesmírným potěšením, že vás mohu, eh, že vás mohu informovat o regulační práci ESMA, o tom, že můžeme si vyměňovat informace o jejím obsahu. Koncem září jsme vydali technické standardy k MIFIRu 2, MAR a CSDR, které představují pro nás dva roky práce. A já nesmírně oceňuji, že 900 stránek eh, návrhu, čili je to méně, než pan předseda tvrdí, Ehm, vytváří některé dotačné otázky, které si vyžadují eh, podrobnou diskuzi. Proto chci zdůraznit, že zaměstnanci ESMA jsou k dispozici eh, k vysvětlení jakýchkoliv dodatečných otázek. Dovolte mi se dotknout několika eh, témat, která všechna spadají do MIFIRu 2 která a která jsou předmětem nejširší pozornosti. Nejprve pokud jde o e, transparentnost, e, tak tam máme nástroj, který je podle jednotlivých nástrojů, kterým se má stanovit, zda dluhopis je likvidní. A víte, že to, o tomhle jsme se bavili na našem posledním setkání. Máme za to, že tento přístup je přesnější a flexibilnější a je tak e, schopen lépe Eh, popsat tu eh, celou populaci těch eh, dluhopisů. A samozřejmě jde tady o takové otázky, jako například vyloučení transakcí pod 100 000 eur, abychom byli schopni určit ty větší transakce, které mohou požívat určité výjimky, například odloženou publikaci. Máme tu pochopitelně eh, nelehký cíl rovnováhy, eh, transparentnosti a funkčnosti. A tento režim transparentnosti zahrnuje celou řadu eh, tříd aktiv, zejména pokud jde o derivativa. Ehm, myslím, že jsme takto publikovali standard vysoké kvality, který je rozveden do značných podrobností. Uspůsobili jsme rozsah limitů 5 až 35 Vzali jsme v potaz eh, výhrady Ekonu eh, ohledně toho, že předchozí limit 10 nemusí být dostačující například pro vysoce likvidní kontrakty. Jsem si vědom některých obav ohledně toho, jestli je to dostatečně striktné nebo naopak, striktní nebo naopak příliš striktní. Ale dovolte mi zdůraznit následující. ESMA eh, musí vytvořit široký rozsah, protože um, samozřejmě musí to fungovat všechno zároveň k jednomu datu. Je to systém daleko rozmanitější, není srovnatelný s americkým systémem. A přístup ESMA by měl vést tomu, že národní regulátoři stanoví přísné limity tam, kde je to potřeba a méně přísné eh, tam, kde eh, to dostačuje k zachování potřebné míry likvidity. A ještě eh, takzvaný eh, vedlejší eh, test aktivity, kdy tento test je vytvořen pragmatickým způsobem s ohledem na specifika jednotlivých tříd aktiv. Vzhledem k nepřekonatelným technickým slabinám testu založeném na kapitálových kalkulacích jsme usilovali o nalezení určitého náhradního systému a právní um, názor ESMA potvrduje, potvrzuje, že um, tento um, zástupný systém odpovídá a uh, je v souladu s textem úrovně 1. Někteří um, aktivní účastnosti, kteří uh, si stěžovali, že uh, e, kapitálový test je velice Eh, nákladný a že nezajistuje dostatečnou konvergenci. Takže ten test, který jsme nastavili my, je proveditelný a splňuje cíle spolu legislátorů, eh, snižuje nejasnosti na trhu a vytváří rovné podmínky mezi investičními podniky a velkými nefinančními eh, hráči. Jsme i nadále přesvědčeni, že opatření založené na kapitálu by bylo příliš slabé technicky a bylo by příliš nákladné pro menší a zejména nefinanční účastníky. Implementační výzvy. To je eh, poslední z témat, o kterých budu dnes hovořit. Ehm, asi vás nepřekvapí, nepřekvapí když řeknu, že čas k implementaci pravidel a vytvoření IT systému je skutečně nesmírně krátký a nabitý. Dokonce v některých ohledech už je ten harmonogram přímo neproveditelný. Eh, bude totiž trvat až do eh, mož, části roku 2016, než ten text bude skutečně stabilní, než vzniknou eh, IT systémy, které samozřejmě mohou být vytvářeny teprve, teprve až v RTS budou Eh, všechny podrobnosti. A některé nejkomplexnější IT systémy bude trvat jejich budování minimálně jeden rok. Takže některé IT systémy nebudou ještě eh, k dispozici v lednu 2017, z čehož vznikne nejistota, protože ty jsou potřeba k některým aspektům FIDO 2. Proto jsme eh, komisi oslovili ohledně toho, zase to nevyžádá legislativní odpověď aby zejména některé transakční a transparenční oznamovací povinnosti byly eh, v tomto smyslu ošetřeny. Ehm, v některých případech musí být vytvořeny eh, IT systémy úplně eh, od základu, zejména například výměna zpráv mezi sebou pro komoditní a derivativa, agregátní derivativa, investiční firmy ehm, a Eh, burzy musí rovněž eh, vytvořit IT systémy takřka od začátku. Takže eh, ESMA se snaží, abychom měli, aby měl existoval robustní systém nutný k publikaci jednotného seznamu finančních nástrojů, které jsou obchodovány v Evropské unii. Všechny tyto projekty jsou rozsáhlé a komplexní více než v případě MIFIDu 1 a ta, to se vyžadovalo tři roky implementace. Takže eh, tento, to nám dává jenom takový eh, drobný vhled do toho, jak složitá ta situace bude, jak je potřeba koordinovat přijímání RTS, národní transponování, delegované akty a rozvoj eh, systému IT. A tím vám, tímto vám děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, Stevene. A nyní eh, pan Malan. Děkuji, Steven to řekl velice, eh, myslím velice jasně, takže já budu moci hovořit eh, velmi krátce. Děkuji panu Ferbrovi, paní Swinburne, paní Dodds, paní van Neuvenhausen, panu Giegoldovi a paní, panu Demasimu za jejich podporu v, pro, v tedy procesu MIFIDu, to bylo velice užitečné v průběhu celého procesu z hlediska vytvoření rámce pro celou e, rozpravu o klíčové otázky. Děkuji zároveň i ESMA za to, že nám dodala tyto regulační technické standardy. Je to velký úspěch vzhledem k e, harmonogramům, e, vzhledem k nabitým, e, k velmi náročným lhutám. A myslím, že to skutečně Eh, připravuje eh, cestu pro jednotný soubor pravidel pro ten single rulebook v Evropě. A Steven až se seznámil s těmi tématy, které, které se vyžádají naší pozornost v nadcházejících týdnech. Patří sem nezejména téma transparentnosti, dále rozšíření transparentních požadavků na uh, rozsáhlý uh, soubor i dalších aktiv. To je velká výzva. ESMA eh, musela rozpracovat zcela novou eh, metodiku, eh, aby tvorba, ohledně tvorby cen na dluhopisových trzích a, der, a trzích derivativ, takže Eh, teď eh, musíme se velmi pečlivě podívat na ten konečný kalibrovaný výstup práce ESMI. Dále nefinanční firmy, které eh, mají co dočinění s komoditními derivativy. Zde ESMA musela najít rovnováhu mezi pokrytím těch hlavních spekulačních obchodníků Ehm, ale přitom eh, legitimní ehm, hedgingové aktivity tím eh, ne, ehm, nesměly eh, být nějakým způsobem dotčeny. Dále poziční limity. Víme, že pro ESMU bylo těžké kalibrovat poziční limity způsobem, který by dostatečně ošetřil tu, ten eh, velký rozsah a rozmanitost kontraktů, které budou v rozsahu působnosti, což je další záležitost, která si bude zasluhovat naši pozornost. Takže ke všem těmto otázkám i k dalším otázkám není zatím eh, definitivní eh, postoj komise, ale zvažujeme a analyzujeme výstupy ESMA a paralelně Eh, pracujeme na těch třech aktech přenesené působnosti, které, jak doufám, budou schváleny velmi brzy. A naším celkovým cílem je mít všechna pravidla, delegované akty, eh, technické standardy eh, a přijmout je z kraje roku 2016, aby byly skutečně v roce 2016 v úředním věstníku a nic by nás nemělo eh, od tohoto cíle odchýlit. Zároveň um, si uvědomme, že MIFID představuje skutečně uh, krokovou eh, značnou uh, změnu v organizaci uh, trhů. Ehm, vyžaduje to změnu, pokud jde o schromažďování a zpracovávání dat v Evropské unii a ESMA, národní regulatoři, i eh, samotné eh, odvětví na to bude potřebovat určitý čas. A Steven se již dotkl potřeby možného odložení, pokud jde o celý rámec MIFID, aby celý, celá, celá implementace byla skutečně hladká. Obdrželi jsme od ESMY žádost v tomto smyslu a eh, tento podnět analyzujeme. Náš předběžný názor na technické úrovni je takový, že určité eh, prodloužení eh, lhuty bude zapotřebí. Chceme-li eh, hladkou implementaci, budeme muset hovořit mezi sebou ohledně toho, jaký rozsah a jaká, jakou dobu tohoto prodloužení se bude jednat. Možná, že nejjednodušší a právně nejsolidnější přístup by spočíval v tom, abychom celý balíček odložili o rok. Ale jsme samozřejmě eh, připraveni s vámi eh, a i s radou se bavit i o dalších možnostech, dalších variantách. Uh, děkuji vám a nyní, jakožto předseda, dávám slovo zpravodajům a stínovým zpravodajům. A e, jakožto zpravodaj e, teď budu hovořit německy. E, omlouvám se za to, ale je to složité téma, o kterém budu hovořit raději ve své mateřštině. Nejprve vám děkuji za to, že od, od července se znovu vracíme k tématu MIFID. Chtěl bych říci poměrně jasně, že jsem více než překvapen, že v současné době Eh, hovoříme tímto způsobem o eh, ESMA a eh, o komisi. Před několika týdny jsem napsal komisaři, kdy ty delegované a implementační akty budou předloženy. A dozvěděl jsem se, že na podzim 2015, podzim je do 20. prosince, ale teď to, co, to jsem právě slyšel, je tedy dříve respektive na počátku roku 2016. Chtěl bych eh, poukázat na to, že Evropský parlament má hotové první čtení a rada potřebovala tři čtvrtě roku, aby vůbec byla připravená vyjednávat. Eh, komise sama, to řeknu zcela otevřeně, eh, zabránila dohodě v prosinci 2013, tím pádem jsme se mohli dohodnout v lednu 2014. Od té doby známe texty. V dubnu 2014 parlament tyto texty přijal, rada krátce poté a až do konce jsme hovořili pouze o časovém harmonogramu, jak s komisí, tak s ESMA. A já se omlouvám, ale pro mě není žádné překvapení, že je to složité téma. To bylo od začátku jasné. Každý věděl, eh, eh, jaká práce ho čeká eh, já bych mohl dlouho vyprávět o rozhovorech v Paříži a v Bruselu, o, vše, o všem tom, co bylo potřeba vyjasnit pro parlament. A e, ještě v, listop, e, ještě v lednu při posledním kole trialogu jsme hovořili o datech. A e, já jsem byl velice otevřený tomu seriózně vyjednávat o datech. A bylo mi přislíbeno, že všechno poběží tak, jak má. Už na začátku tohoto roku mi bylo slíbeno, že do poloviny tohoto roku dostaneme texty komise. Bylo mi přislíbeno, řečeno, eh, jak už jsem říkal v tom dopise od komisaře, že to bude na podzim 2015. A eh, já bych k tomu chtěl říci, že to v nás nevyvolává zrovna radost. Takovéto odsouvání eh, implementace základního kamene regulace finančního trhu v Evropské unii. Hovoříme tady o naplňování povinností, eh, které eh, členské státy eh, přijaly v roce 2009 a do historie vejde, že ekonomický prostor, že jsme tím ekonomickým prostorem na světě, který potřeboval nejdéle na implementaci pravidel, přestože na to měl hodně času. Eh, já vím, že u MIFID 2 je to komplikovanější než u MIFID 1, ale chtěl bych pouze říci, když se teď můžu eh, obrátit na, svého stín, stín, na své stínové zpravodaje, že se pokusíme co nejrychleji absolvovat eh, rozhovory s komisí, a se službami komise a opravdu se ponořit do detailů, abychom to mohli dokončit co nejrychleji. Eh, já bych rovnou hovořil o několika tématech. Otázka zní, máme dostatek údajů, máme dostatek dat? Jsou data eh, dostupná? Eh, tady se nám vrací historie s implementací Emiru. Tady je potřeba veliký objem dat a právě tak nyní u MIFID. A já doufám, že co nejrychleji podle našeho kalendáře, tedy příští týden, budeme moci eh, tu, tyto pohovory absolvovat, abychom opravdu detailně eh, dohodli, eh, co z, ohled, co, co z MIFIRu, který je momentálně v platnosti, by mohlo být prosazeno rychleji tak abychom nemuseli znovu odsouvat pravidla o transparentnosti. Eh, to samozřejmě není nejkrásnější zpráva, kterou jsem kdy slyšel. Eh, jde o eh, základní element legislativy MIFID, tedy transparentnější finanční trhy a tím pádem také jistější a stabilnější. A to, že dochází k takovýmto průtahům, mi dělá veliké starosti. To bych chtěl si velice jasně. A teď ještě zmíním několik bodů, které mi také dělají velké starosti. Poziční limity. Já jsem si myslel, že eh, z toho dopisu, který jsme napsali eh, ESMA a komisi, je poměrně jasné, že téma eh, pozičních limitů leží velice na srdci Evropskému parlamentu. Já vím, že je to složité, a že když se tu zabýváme všemi, když se chceme zabývat všemi možnými deriváty, Eh, tak eh, samozřejmě musíme tak trošku střílet eh, od boku, ale je tady fixní hodnota 25% a od, od toho lze odvozovat vlastně všechny trhy. A to je, já, já jsem velice proti tomu a divím se, že všechny ty eh, implementační a regulační eh, standardy musely proběhnout mnoha eh, grémii a všude to prošlo, protože pro vysoce likvidní aktiva je ta hodnota příliš vysoká a na vysoce likvidním trhu už 5% pozic je příliš mnoho. Na nelikvidních trzích uvedu tady příklad Příklad eh, LNG, eh, kde eh, vlastně to přicházelo na evropský trh diskrétně, loď po lodi a ten trh byl malý. A tady 35% je příliš málo, ten trh se zhroutí tím, co tady navrhujete. To znamená, že eh, vlastně eh, odpovídáte na pouze malý eh, počet otázek ohledně toho, jak by měly vypadat poziční limity pro deriváty, zatímco to hlavní nezodpovídáte. A já už jsem několikrát navrhoval přistoupit k tomu tématu jinak, aby to nebylo lineární, ale spíše dvourozměrné, aby to byla taková matice, taková mřížka, kde by mohlo nastat několik možných variací. Eh, u pozičních limitů Evropský parlament navrhuje eh, něco, co zatím nebylo přijato, protože zejména v po eh, oblasti potravin to neplní účel, protože hodnoty jsou příliš vysoké a u speciálních produktů, kde jsou i likvidní trhy, hrozí, že zmizí obchod z Evropy a to nemůže být úkolem regulatorních technických standardů tímto způsobem měnit trhy. Dále výjimka pro vedlejší činnost. I tady jsme vědomně zřídili výjimku v legislativě Eh, ESMA předpokládá prostřednictvím dvoustupňového testu nalézt řešení. Je to test podílu na trhu a eh, test eh, hlavního, hlavní činnosti, test main business. Tady mám velké pochybnosti u tohoto druhého testu. V našem dopise jsme hovořili pouze o prahových hodnotách, nikoli o systému jako takovém. Teď se má tedy měnit systém, Tady je potřeba trochu více argumentů, proč by měla nastat tato změna systému. A k tomu e, se pojí také to, že dosud e, neexistovala žádná čísla o velikosti trhu. Diskutuje se tady o podílu na trhu a to nelze e, žádným způsobem ověřit. A proto má otázka zní, jak můžeme zajistit, aby bychom měli k dispozici co nejdříve patřičná data. Eh, já tady eh, vidím u vstupu v platnost, ale to bych chtěl škrtnout, protože eh, tak to je zbytečný průtah, měli bychom ta data mít dříve. Pokud jde o pravidla likvidity, tak nejprve já vítám, že v oblasti pravidel likvidity se něco udělalo, že nastal pokrok a že EPSA, se, EPSA hodlá zvolit přístup nástroj po nástroji Eh, dále eh, je tu eh, ta lhuta šesti měsíců, to je takzvaný přístup COFIR, tedy Classes of Financial Instruments, a tady bych rád od vás slyšel vysvětlení, Eh, proč u nového vydání eh, jste se pro toto rozhodli. A dále eh, jsou tu poměrně nízké Prahy pro obchodní objem v, u půjček. Tady vidím nebezpečí, že tyto nástroje budou nesprávně kategorizovány jako likvidní, i když nejsou. V rámci analýzy z prvního konzultačního dokumenty je doloženo, že toto je reálný problém a proto mám otázku, zda hraniční hodnoty nejsou příliš nízké z tohoto důvodu. A konečně e, expertní stanovení e, e, prahových hodnot u SSTI výjimky by měla také zahrnout půjčky pod 1 tisíc euro, jinak vlastně dostupný obchodní objem v maloobchodním sektoru nebude naplněn a e, SSTI bude bez technických e, odůvodnění nesprávně vypočítávána. A konečně e, u RTS 2 nejsou už žádné explicitní výjimky pro obchody primárního trhu, přestože ve zprávě je to zmíněno. Primární trh není obchod s finančními nástroji, zatímco na sekundárním trhu jsou, jsou vlastně bez užitku informace o primárním trhu. Eh, tedy eh, tady na no, nová verze je méně precizní než ta stará a tady bych také byl vděčný za vysvětlení. U tématu eh, přístupu Access, o tom jsme už několikrát hovořili, tady mohu zmínit něco pozitivního že eh, ne, ne vše, co jsme popisovali, eh, už nyní není zohledněno a konečně eh, ekonomicky rovnocené kontrakty u RTS 15, tady se hovoří o identickém zacházení se všemi kontrakty. Tady tedy v tom textu se hovoří o e, nediskriminačním zacházení s kontrakty a konkrétní e, poslední klíčové slovo je v e, zprávy o transakcích, transaction reporting a v RTS 23 23 a 24 se hovoří o ISI, identifikačním čísle ISIM eh, podle normy ISO 1666, které by měly být eh, stanoveny pro všechny nástroje v rámci MIFID a MIFIR. Eh, u mnoha účastníků trhu existují značné pochybnosti ohledně zahrnutí OTC derivátů. Mohli byste mě informovat, proč ESMA stanovuje takovéto standardy a a zavrhla možnosti jiných identifikačních čísel. Takže eh, to je těch několik bodů. Já si myslím, že nejkritičtější je ten časový harmonogram. A nyní dám slovo novému zpravodaji za SD eh, Analýze Doc. Prosím. Thank you. Děkuji, pane předsedo. První věc, kterou bych chtěla uděkovat, je poděkovat panu zpravodaji, panu Ferbrovi, za soustavné úsilí, s nímž pracuje na této věci. Myslím si, že to opravdu můžeme ocenit. A jsem také velice ráda, že je tak trpělivý, protože vím, že také před pár týdny ulehl s chřipkou, což se zrovna nehodilo. Eh, také jsem velice ráda, že jsme uspořádali tuto část, která se týká přeskoumávání tohoto aktu. Je to opravdu na čase. A jsem si jistá, že pod vedoucí úlohou pana Ferbra Evropský parlament dokáže splnit všechny lhuty, které jsou v tom časovém Ehm, harmonogramu a že to všechno zvládneme včasně. Pokusím se své komentáře vyjádřit relativně stručně. Soustředím se na dvě věci. Za prvé odložení, za druhé poziční limity, to bude ještě stručnější. Musím říci, že sdílím obavy zpravodaje, které se týkají odložení implementace. Samozřejmě, že není žádný důvod, abychom to všechno uspěchali, ale zároveň jsou zde eh, rizika, která jsou s tím spojená. Ten přístup, který se zde navrhuje, musíme si uvědomit, jaké, jaký signál to všechno vyšle um, celému tomu regulačnímu světu. O tom už hovořil pan zpravodaj. Nejprve chci říci, že vítám přání zpravodaje, abychom ještě uspořádali schůzi mezi vyjednávacím týmem a mezi komisí a mezi ESMou, abychom hovořili konkrétně o tom, jak by to vypadalo s tím odložením, protože to je nesmírně důležité. Má největší obava se týká toho, že se začnou, nebo že už vlastně teď kolují zvěsti, Eh, o tom odložení a mám pocit, že někteří aktéři vidí toto odložení jako určitou příležitost, aby začali bojovat nebo aby začali znovu spochybňovat některé kompromisy, které již byly velice těžce vybojovány mezi jednotlivými um, um, stranami jednání Vím, že celá ta oblast MIFIR je kontroverzní, ale nemůže to být nakonec tak, že to dopadne jako příležitost pro různé aktéry, um, aby znovu uh, začaly otvírat ty uzavřené dojednané kapitoly. A myslím si, že co se týče uh, toho odložení, tak by to mělo být opravdu uh, pouze, omezeno pouze na ty nejproblematičtější prvky to znamená ty technologické problémy a zcela určitě by to nemělo být odložení úplně celé věci. Za druhé, co se týče délky toho odložení, tak opět vítám názor zpravodaje, že to je zapotřebí podrobně prodiskutovat. Existují určité znaky, že pokud to odložení bude příliš dlouhé, tak potom vlastně zmeškáme ten, tu pravou chvíli, kdy se to má všechno zavádět. Takže ti aktéři si řeknou, no tak vlastně se to všechno odloží, tak se s tím nemusíme nějak zabývat. A potom uplynu několik měsíců, ale my pak budeme e, opět řešit ty samé věci. E, pouze to bude někdy později. Takže to mm, není dobré, aby e, musíme tedy postupovat s tou revizí MIFIDu. A je naprosto zásadní, abychom si stanovili ty prioritní věci, o kterých také hovořil velice správně pan zpravodaj. Ještě bych se chtěla velice stručně vyjádřit k pozičním limitům, protože už eh, na to, to nastalo zpravodaj. Eh, chtěla bych o tom ještě podrobně s panem zpravodajem hovořit a jsem ráda, že on také ochotně se eh, bude účastnit této diskuse, protože, jak řekl, je to zásadní pro Evropský parlament, je to zásadní i pro mou politickou frakci, je to naprosto zásadní. Možná si mnozí z vás pamatují, že několikrát jsem říkala, že já osobně se domnívám, že ty Prahy 25, ten prah 25% je velice vysoký. Oceňuji, že ESMA eh, trošku změnila ty věci v tom režimu. Eh, z těch 10 do 40 se posunula 5 až 35 a také vlastně byl příslušným orgánům vyslán signál, že pokud by tam byl ten, pokud by tam byl ten práh 25%, tak by to bylo příliš vysoké. Velice ráda jsem si vyslechla pozici ESMu, i vlastně dnes zaznělo to samé, co už zaznělo dříve. Říkáte, že vlastně bychom měli důvěřovat příslušným orgánům členským státům, ale já si myslím, že máme už stávající příklady z praxe, třeba z Francie, kde eh, byly stanoveny limity 38 Myslím si tedy, že opravdu v některých případech ta důvěra vůči těm orgánům je příliš velká. Také jste porovnávali tu situaci v EU e a v USA. Eh, ano, je to pravda, ale musíme využívat ty analogie, které máme teď k dispozici. A vím, že třeba v USA je to u těch komodit zhruba 25 ale není to práh takže já bych ještě jednou chtěla zopakovat, že my jako socialisté bychom chtěli, aby ten práh byl nižší než 25 To znamená, mm, kom, myslím si, že komise by také ještě měla znovu zavést nová kritéria, která se týkají volatility. Uh, Myslíme si, že by to mělo souviset s testem level 1. Nechci o tom hovořit příliš podrobně, protože zcela souhlasím se zpravodajem. Domnívám se, že základní věcí je mluvit o tom, o tom jak má vypadat to odložení. E, vím, že je důležité to, e, jak to rozhodnutí nakonec dopadne, protože to také ukáže i to, jak efektivně mm, pracují evropské instituce. Jsou, také se těším na spolupráci jak s komisí, tak s ESMO. a děkuji ještě jednou zpravodaji za jeho eh, přístup. Děkuji nyní za EKR paní Kay Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, já bych rovněž chtěla poděkovat eh, zástupce agentuře ESMA za to, jak pracuje na této věci. Opravdu hm, oceňujeme úsilí, které trvá již několik let. A to, že se zde hovoří o e, opoždění to zcela jistě neříkají s lehkým srdcem. Já vím, že celá ta MIFID, celá ta oblast je obtížné a víme, že zejména ta MIFID 2 nikdy, to jsme věděli už předem, že to nebude lehké. Já bych ale ještě chtěla upozornit na některé věci, které se týkají právě RTS, které nejsou úplně jasné. A také bych ještě chtěla hovořit o tom odložení. Takže pro mě zcela nebylo překvapením, že nejobtížnější částí celé té věci byl režim Eh, před zveřejněním, ten pre-transparency, pre-trade transparency, už jsem o tom hovořila v minulosti, trošku to zní jako zaseklá deska, ale eh, chci to zopakovat. Pokud ani firmy, eh, ani země nemají likvidní trhy, tak ta situace nefunguje. Já bych chtěla, aby tam byla realistická definice likvidity. Ty testy pro level 1 byly pro likvidní trhy, ale já si myslím, že dneska už ta definice neplatí. Takže si myslím, že se na to musíme ještě jednou podívat. Musíme se zamyslet, zda eh, by nebylo lepší eh, změnit ty minimální standardy pro tu oblast eh, nekapitálových trhů. A také další, co říkal pan zpravodaj, Eh, bylo by dobré změnit ty limity pro SSTI. Je důležité, aby to vlastně na, na, nešlo proti eh, činnosti na trhu. Také bych ještě chtěla eh, veřejně mm, nastolit některé otázky, které jsem zaslala písemně ESMě poté, kdy zveřejnila RTS. Myslím si, že by mě zajímalo, jak byste na ně odpověděl. Možná také by bylo dobré um, na to upozornit. Některé ty odpovědi už byly zveřejněny minulý měsíc. Parlamentní vyjednavací tým eh, se také zabýval malými a středními podniky a mně připadá, že jste tam nakonec ale přidali určité administrativní břímě, které dopadne na ty malé a střední podniky. Mě zajímá, co to můžete vysvětlit, protože my přece zde jsme proto, abychom tu situaci malým a středním podnikům ulehčili a ne abychom je ještě zatěžovali. Také mě zajímají ty ehm, požadavky na výkaznictví, jak to bude fungovat v praxi. Bylo mi řečeno, že zde existují mnoho takových eh, pevně ehm, Eh, takových zájmů, které zde existují. Eh, zajímalo by mě, jak to vlastně bude podle vás v praxi vypadat, abych alespoň měla eh, mm, představu o tom, hovoříme. Také mě zde zajímá, jaké budou ty požadavky na výkaznictví a zda jsou také v souladu s režimem transparentnosti, které se zde, na, mm, které se také doporučují. Také by mě zajímá, jak se budou používat ASIN, jak se budou používat pro všechny derivativní nástroje a zda můžeme také um, nějakým lepším způsobem tyto nástroje ASIN identifikovat. Dále by mě zajímalo, jakým způsobem chceme eh, z ESMI vyloučit QAN a zda tedy zde bude také dostatečná možnost pro parlament přeskoumávat celý ten proces. Mm, <clears throat> také bych, eh, také jsem eh, ještě chtěla upozornit na váš dopis, který jste zaslali do parlamentu. Takže to jsou všechno věci, které jsou velice speciální. Všechny otázky už jsem formulovala eh, v minulosti a myslím si, že to jsou právě všechny věci, které také přispěly k tomu, že celý ten balíček se o, má odložit o rok. Domnívám se, že je také nesmírně závažné, abychom zajistili, že veškeré prostředky, které můžeme použít k tomu, že e, aby tedy to výkaznictví dat začalo co nejdříve, abychom tedy pak mohli e, hovořit o tom kalibra, kalibraci těch režimů, abychom také mohli zlepšit režimy a e, zejména abychom přispěli k lepší likvidity nekapitálových trhů, abychom také mohli třeba i zlepšit ty příslušné šablony. <clears throat> Já lituji toho, že celý ten balíček se má spozdit. Samozřejmě vím, že je důležité, abychom to raději udělali kvalitněji, i když to bude trvat delší dobu, ale zároveň eh, je důležité, abyste byla důvěra. Ehm, všichni musí mít důvěru, že to opoždění nakonec přinese kvalitnější věci, takže potřebujeme dobré údaje, abychom mohli dobře kalibrovat ty, ehm, ty meze a ty hodnoty. Také bych chtěla, abychom ten čas, využili efektivně a užitečně. Pokud tedy zde dojde k tomu opoždění o jeden rok, tak je důležité, abychom potom, až to všechno budeme zavádět, abych nakonec ten systém, který vznikne, byl lepší a byl férovější. Provádění MIFIDu by zcela jistě mělo vést k férovějšímu fungování kapitálového trhu pro celou Evropskou unii, ale zároveň si myslím, že to musí vést také i k lepším podmínkám transparentnosti a zároveň to nesmí být eh, smí to vést k tomu, co naruší nebo dokonce zničí trh z dluhopisy. Takže využijeme ten čas k odložení k tomu, aby nakonec potom ten celý přechod do praxe byl hladší. <clears throat> Pokud mám schválit odložení celého toho balíčku, tak si musím být jistá, že zde bude plán na to, abychom nakonec přispěli k tomu, že ta implementace bude kvalitnější a lepší. Děkuji. Děkuji a nyní pan Fabio Demasi Masi Děkuji. Děkuji eh, zpravodaji všem zúčastněným. Nejprve mám otázku na jezmu. Eh, od kdy, když jste si vědomi těch problémů s implementací, protože i náš zpravodaj byl poněkud překvapen, protože v minulosti měl od vás jiné informace. Takže od kdy jste si uvědomili, že existují problémy například s implementací IT systému a tak dále, protože i když tyto problémy jsou, myslím, že to není výmluva pro regulační eh, orgány, aby spožívaly eh, své vlastní úkoly. To je samostatná záležitost a souhlasím s Kate Swinburne, že shromažďování údajů a další věci, to jsou věci, které se musí dít okamžitě, protože pokud vím, tak eh, nemáme vlastně IT problémy, máme spíš regulační problém, který musíme vyřešit. Mm, kromě toho, mm, vyjednavací tým několikrát dal najevo nesouhlas s výstupem, eh, některými výstupy ESMY, eh, například to si myslím, že současný ETS nezrcadlí v plné míře kompromis mm, úrovně 1, komise nyní musí naléhavě eh, upravit RTS, aby eh, ta, ta změna pozičních limitů eh, z 45 na 35 to je, je to zlepšení, ale tady místo 10 45 tak 5 až 35, tak to je Eh, krok správným směrem, ale neslyšel jsem přesvědčivé technické argumenty pro to, že by americký trh byl eh, tak odlišný. Je jasné, že musíme mít jiné poziční limity pro různé trhy, to je pochopitelné, ale ještě to automaticky neznamená, že bychom eh, se měli tak vzdálit zkušenosti eh, dalších, eh, v dalších eh, geografických oblastech. Ehm, poziční limity založené na ehm, otevřeném zájmu open interest by měly být vyšší ve srovnání s těmi, které jsou založené na uh, deliverable supplies. Takže pokud máme open interest, tak tam by pak měl být jiný limit. Uh, Eh, ekonomický ekvivalent zatím stále, stále umožňuje, ta ekvivalence tedy obcházení těch pozičních limitů stále ehm, jsou v některých případech příliš vysoké. Já doufám, že se nám podaří pros- najít transparentnost a um, právní jistotu pro celý, celé odvětví, že nebudeme pokračovat v této hře uh, že čím déle v tom budeme pokračovat, tím déle budeme narážet na problémy, o kterých jste hovořili, protože nebudou jasně stanovené eh, data a další věci. Děkuji a nyní ze zelené Filip Lambert. Děkuji Markusy. Děkuji, myslím, že eh, na úvod jsme slyšeli opravdu eh, správná slova, co tady zazněla. Pane Majo, um, kdybych pracoval pro finanční průmysl, bych, asi bych to nepřiznal otevřeně, ale asi bych byl spokojen s vaší prací, protože vaše týmy, eh, pokud jde o ETS, skutečně odvedly hodně práce, ale tím také, jak Fabio řekl, se významným způsobem odchylujete od záměru eh, zákonodárce. A přitom vy nejste zákonodárci, vy pomáháte při legislativní práci, ale nejste legislátoři. A teď žádáte ještě další prodlevu, no to bych byl ještě radši. Ale hold, je to, je to prostě nepříjemné, ale někdy je e, potřeba e, věci plnit včas. Já myslím, že je na čase, aby tito lidé si zasloužili svůj plat. Je možné implementovat MIFID čas? Ano, ale bude to vyžadovat um, trochu práce? Ano. Tak prosím vás, tlačte, tlačte, nenechávejte jim žádný oddech. Ale já nejsem z finančního odvětví, nikdy jsem tam nepůsobil, jsem um, zákonodárce a vůbec nejsem potěšen. Za prvé, protože když vám píšeme, s, s, psary určitých žádostí, indikátorů, kam bychom chtěli, aby se to ubíralo, ty RTS a indikátory. A já myslím, že my, máme, my jsme na ne, v nejlepší pozici, abychom věděli, jaký je záměr legislatora. A máme za to, že tyto dopisy eh, z naší strany jsou zcela přehlíženy, ignorovány. Ne, mnoho z toho, co jsme vám napsali, je ve vašich eh, návrzích. Za prvé, k metrických záležitostem. Um, proč byste volili radši, radši open interest než deliverable supply? Deliverable supply eh, to je něco, co se dá eh, měřit, zatímco open interest to se eh, dá vytvořit podle potřeby. Takže open interest se zdá vždycky navýšit a tím se problém je tak v uvozovkách vyřeší. Pokud chcete něco měřitelného, což je to, o co nám jde, jakožto legislátorům při stanovování pozičních limitů, tak to musí být eh, v, eh, musí to odpovídat realitě a ne nějaké nafouklé realitě. Vycházejme z reality, jakožto z základ, to má být základní benchmark. Dále, když měříte poziční limity, tak to musí být procento něčeho. A to něco je mm, tak eh, specifické, že můžeme opět vytvořit pak něco, co je tomu velice blízké a co se nebude počítat eh, v tom jmenovateli. Takže pak je to, ten kontrakt je pak tak specifický, a ne, není možné to združování, to amalgamování, takže další, druhý nejlepší způsob, jak uniknout pozičním limitům, je prostě jenom vytvořit kontrakt na jinou hodnotu, nebo hodnota, která, na hodnotu, která je trošičku e, odlišná a už to nebude považováno za stejný trh. Opět usnadňujete život finančním institucím. Takže nemohu to říct si lépe, než řekl Markus. Když rozhodnete, že benchmark bude 25, pokud ten trh je likvidní, tak i 5% je příliš. Pokud použijete srovnatelné hodnoty ve Spojených státech a použijeme deliverable supply, tak u nich by to pak bylo 2,5, 5, ne ani 5. Takže děkujeme, že jste to trochu posunuli, ale v kombinaci eh, s tou definicí toho, co je, co je vlastně kontrakt, pak dospějeme do situace, kdy poziční limity prakticky nemají význam, prakticky neexistují. V, v tom textu úrovně 1 žádáme, aby metodika výpočtu brala v potaz i volatilitu e, příslušných trhů, včetně následných derivativ a komoditních trhů. Koncepce volatility byla v předchozích návrzích ale je zase, že je to jaksi volatilní v tom smyslu, že to z toho návrhu zmizelo. <laughs> Takže volatilita způsobila, že volatilita zmizela, ale s tím my nesouhlasíme. Dále říkáme v základní legislativě, že musíte vzít v potaz počet a rozsah tržních účastníků. Vyberete počas, eh, v potaz eh, ten počet, ale ne, ne velikost, ne rozsah. A po, dále pokud jde o výjimku pro, pro eh, hedžování, tak vy tam uvádíte portfolio hedging. Ale do toho můžete dát skoro cokoliv do této definice. že portfolio hedging, který je z toho vyloučeno, ale proč, proč by mělo zrovna portfolio hedging být vyloučeno? um, jinak, sice my máme eh, velkou úctu ke SMA dalším organizacím, ale v tomto ohledu neodvádíte práci, kterou máte, to znamená nesloužíte legislativnímu orgánu, ale finančním trhům. A za to nejste placeni. Thank you very much. Děkuji, dávám tam slovo ještě jednou ESMA pak komisi. Uh, uh, uh, Děkuji vám za komentáře a myslím, že tu padl návrh, abychom o tom dále diskutovali. A to konkrétně o tom odkladu. Tady si myslím, že by další diskuze s vámi byla velice hodnotná. Může to být tady eh, v rámci přeskumu aktu anebo v nějakém eh, menším seskupení. Eh, my jsme dostali opravdu otázky po té, co jsme v září předložili technické standardy a plánovali jsme odpovědět písemně v průběhu tohoto týdne. Nejprve obecně. Chtěl bych znovu říci, že MIFID 2 je veliká změna jsou tu prvky, u kterých se nejsme jistí účinkem na investory, na kapitálové trhy a proto eh, musíme se k technickým standardům RTS ještě vracet a revidovat je poté, co budou spuštěny. Což samozřejmě neznamená, že bychom neměli usilovat o co nejlepší RTS nyní, v tuto fázi. Ale musíme si uvědomit, že některé dopady eh, MIFIDu 2 eh, jsou v tuto chvíli nejasné a je zapotřebí ještě zjistit, jak RTS bude mít vliv na kapitálové trhy a na investory a poté samozřejmě bude-li potřeba je přizpůsobit, pak eh, se k ním vrátíme, předložíme je znovu komisi parlamentu a radě, protože to musí projít schvalovacím procesem. K tomu odkladu bych chtěl říci, že naprosto chápu vaši kritiku Osobně jsem samozřejmě velmi nerad, že vůbec musím o tomto s vámi mluvit. Na druhou stranu je to realita, která před námi je. Ať se nám to líbí nebo ne, je zapotřebí co nejdříve začít s pravidly a regulacemi, ale na druhou stranu eh, si myslím, že realita eh, nám v tom eh, brání. Konec konců každé oddálení je rozhodnutí spolu zákonodárců. Jsou tu dva aspekty eh, toho, eh, co má na toto, eh, na toto odložení vliv. Za prvé, potřeba odkladu značně závisí na konečné podobě RTS. A nemělo by vás překvapit, už jsem to říkal v úvodním projevu, že se domníváme, že eh, odklad eh, se týká zejména eh, zpráv o transparentnosti a pozičních limitů. To jsou přesně oblasti, kde jsme učinili velice pozdní rozhodnutí ohledně obsahu a podle toho, jak ty technické standardy budou vypadat, takový bude odklad. To neznamená, že to závisí pouze a čistě na obsahu. Pouze říkám, že čím komplexnější a složitější budou ty RTS, tím větší bude dopad této skutečnosti na vytváření IT systému. Jak už jsem říkal v úvodním projevu, je důležité si uvědomit, že i tady, i v našich hovorech s komisí eh, klademe důraz na otázky eh, sběru dat eh, prostřednictvím IT systému. Nejsou to ale data týkají sice pouze dohledových orgánů, ale týkají se také investičních firm, obchodních míst a tak dále. Samozřejmě bych chtěl zdůraznit, že musíme pracovat co nejrychleji a co nejefektivněji, ale e, Vzhledem k, to, vzhledem k debatě o e, RTS e, existuje možnost, že ještě potrvá nějakou dobu, než nastane dohoda a že to bude až v roce 2016. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí, aby ten systém byl správný, já znovu říkám, že tady nejde pouze o regulátory, nejde tady pouze o ESMA, ale jde tady o interakci mezi IT systémy v obchodních místech a investičních firmách, a e, v ESMA a národních regulátorech. Tato interakce musí správně fungovat, pokud chceme, aby fungoval systém. E, s tím souvisí další věc, kterou si musíme uvědomit. My ta data nevyužíváme pouze pro účely dohledu, abychom věděli, co se děje na finančních trzích. Potřebujeme tato data také proto, aby ten trh fungoval. E, například potřebujeme, aby IT systémy fungovaly, abychom dokázali určit, které dluhopisy jsou likvidní, které jsou nelikvidní. Nepotřebujeme to tedy pouze pro účely dohledu a získávání přehledu o finančním trhu. Potřebujeme ta data také proto, abychom umožnili trhu fungovat. Takže společně s tím, že potřebujeme data, aby trh fungoval, si musíme uvědomit, že vytváření IT systému může reálně začít teprve poté, kdy finální obsah RTS bude stabilní, což potrvá ještě několik dalších měsíců. Pak teprve lze opravdu začít s vytvářením IT systému. A znovu bych chtěl zdůraznit, že je mi líto, že vám musím toto sdělit. Nicméně před námi je praktická realita, která velice stíží snahy eh, začít s tím 1. ledna. Potom eh, další obsahové záležitosti, ke kterým bych se chtěl vyjádřit. Děkuji eh, ještě jednou za připomínky. Pokud jde o otázku, jak měřit likviditu tak eh, v průměru eh, denní eh, obchodní objem je 100 tisíc euro. A a já bych k tomu chtěl říct si dvě věci. Za prvé, to je kumulativní. To znamená, že dva dny sami o sobě nestačí. Jde tady o kombinaci eh, dvou dnů 100 eh, tisíc a 80%. Eh, Tedy 80% dní a 100 tisíc euro obchodní objem. To musí být kumulativně naplněno a e, na základě tohoto pouze 5% trhu z dluhopisy bude podléhat požadavkům na transparentnost. E, samozřejmě lze zvolit e, přísnější požadavky, lze eh, změnit eh, tato data, nicméně to bude mít dopad na eh, počet dluhopisů, které budou podléhat režimu transparentnosti. Na základě stávajícího režimu transparentnosti by šlo o 5 celkového trhu s dluhopisy. 5 by podléhalo požadavkům na transparentnost. Já si myslím, že musíme chovat víru v to, že cílem eh, zákonodárců je přispět k vyšší transparentnosti trhu s dluhopisy. A konečně k pozičním limitům. K tomu může eh, dodat nějaké informace a detaily Rodrigo. K tomu jste se vyslovovali velice kriticky. Eh, je pravda, že jde o velice těžké technické téma. Eh, už jsem říkal, že eh, je tady rozdíl oproti americkému systému, ale znovu bych chtěl zdůraznit, jak moc je to rozdílný. Americký systém to je zhruba 28 kontraktů, ale tady hovoříme o tisících evropských kontraktů, které by tomuto systému podléhaly. A kromě toho eh, americký regulátor může velice rychle eh, každý týden upravovat poziční limity, eh, které uvaluje na finanční trh. V našem systému by to trvalo 9 měsíců prostřednictvím systému RTS. Tady je zapotřebí nastavit správnou rovnováhu eh, mezi eh, zajištěním toho, aby nedocházelo ke zneužívání pozicí na, eh, u komoditních derivátů a na druhé straně tu máme potřebu likvidity na malých trzích, které nesmějí být negativně ovlivněny pozičními limity. Je to, máme už mnoho let informace o pozičních limitech. Začali jsme nejprve s transparentností u pozic a poté jsme eh, přišli s limity. V Evropské unii eh, rovnou eh, uvalujeme limity, na rozdíl od USA. A právě proto tam máme ten rozsah pokud v určitém období se ukáže, že máme dostatek důkazů o tom, jak trh funguje a budeme chtít ten rozsah upravit, tak to samozřejmě budeme moci udělat prostřednictvím RTS. Ale eh, chtěl bych zdůraznit znovu, že tady jde o tisíce kontraktů a ne o 28 kontraktů. Eh, jde tady o situaci, kde nemáme žádné informace o stávajících pozicích a potřebujeme eh, přímo zavést poziční limity. Těch 25 to je referenční hodnota a e, mohu vás ujistit, že v rámci e, ESMA budeme e, vypracovávat stanoviska ještě předtím, než tyto pozice budou stanoveny národními regulátory. Budeme využívat úplný tento rozsah, pokud to bude potřeba, vzhledem k cílům zákonodárců. A já si myslím, že těch 5 až 35 bude potřeba plně využívat. Tím bych skončil a dám na chvíli slovo Rodrigovi. Děkuji, já bych chtěl odpovědět na některé eh, konkrétnější připomínky, eh, možná ne na všechny, eh, protože, jak už říkal můj kolega, na některé otázky odpovíme detailněji písemně. Začal bych komentáři pana Ferbera k těm prvním měsícům eh, likvidity. Tady by mohlo dojít k nesprávné klasifikaci, jste říkal. Ano, eh, toho jsme si vědomi. Každá eh, klasifikace, která se týká data emise dluhopisů, by mohla vést k tomuto riziku. My definujeme to, to období jako v průměru čtvrt roku a maximálně pět a půl měsíce. Pane Ferbere, ptal jste se, zda budou výjimuty primární trhy. Ano, budou, protože na úrovni jedna eh, mají být obchodovány v obchodních místech a to není podmínka pro eh, transakce na primárním trhu, takže úroveň jedna už vlastně výjímá tyto transakce. Pak jste eh, se vyjádřil k ISIN. Proč jsme zvolili ISIN pro eh, zprávy o transakcích? a pro, pro standardy zpráv o transakcích. Udělali jsme to vědomě po hluboké analýze všech alternativ. E, je zapotřebí zdůraznit, že požadavkem na ISIN se nesnažíme e, vnucovat nějaký standard e, všem trhům, pouze říkáme, co potřebují dohledové orgány cených papírů pro svou práci. Potřebují jednotný standard, který lze používat ve všech systémech, ve všech zemích a u všech dohledových orgánů. Proto je zapotřebí konvergovat k jedinému standardu standardu. Proč zrovna syn, To má několik důvodů, které vysvětlujeme v závěrečné zprávě. Jde tady o, eh, o zisky, eh, výkony a další kritéria ale eh, co je hlavní, uvědomujeme si, že jsou v tom komerční zájmy které si eh, konkurují, toho jsme si vědomi, ale je zapotřebí, abychom měli systémy, které budou eh, průchozí eh, u národních regulačních orgánů, aby nedocházelo ke zneužívání. A myslím si, že ISIN je nejlepší standard, který lze používat v současnosti. Je možné ho používat pro mnoho nástrojů, které se neobchodují na regulovaném trhu ale v době, kdy tento režim bude spuštěn, bude mít tento standard i možnost zahrnout OTC deriváty. Ne, že by bylo nutné zahrnout eh, OTC deriváty, protože ty nespadají pod eh, notifikační povinnost v rámci MIFIDu. Eh, pak jsou ještě další příklady výhod využívání ISINu. Vy jste nedávno zahrnuli do SFTR požadavky na identifikaci finančních instrumentů na úrovni 1. Pokud jde o to, e, jaká bude velikost evropského trhu, jaká je velikost evropského trhu a jaká budou data, jak se ptal pan Ferber, tak jak víte, tak na úrovni jedna není možnost kalkulovat nějaká data, ale my se o to pokusíme, přestože ta data nebudou oficiální. Zveřejníme data, která budou moci smluvním stranám stanovovat podíl na evropském trhu. Pak to byla otázka e, paní Doc která se týkala toho, zda regulátoři mají v úmyslu zavádět striktní limity nebo ne a zda francouzský případ tady může sloužit jako indici, jako indikátor. E, tak e, chtěl bych zdůraznit, e, že francouzský režim byl zaveden 9 měsíců předtím, než jste se shodli na textu o úrovni 1. Mělo to být přechod na striktnější systém ale hlavně francouzský systém není srovnatelný se systémem, který zavádíte na úrovni 1, protože není výjimut hedging. Proto veškeré základy e, výpočtů jsou zcela rozdílné. E, jak 38 to je e, pouze vlastně začátek takové křivky, která bude konvergovat k mnohem přísnějším limitům. 38 to není ani průměrný limit a nezahrnuje hedging. Proto se domníváme, že to vůbec není indikátor toho, jak budou systémy fungovat v budoucnu. Eh, pak jste se ptali eh, na eh, definici. Ano, budu končit, ještě dvě minuty. Ta ekonomická likvidita má definici, která je příliš široká a pokud by byla příliš úzká, jak říkali pan Demasi, a bylo by možné ji obejít vytvořením další definice, tak by mohlo docházet k výjímání kontraktů na základě stejné definice kontraktu. E, vy jste nám dali jednu definici, e, která má sloužit dvěma různým účelům a může sloužit pouze jednomu z nich. My jsme proto e, ji zúžili, abychom se vyhli tomu nettingu kontraktů, jak říkal pan Demasi, které nejsou zcela ekvivalentní. Ale je pravda, že tím vlastně nebude pokryto celé pole, které pokryt potřebujeme. A v neposlední řadě otázka portfolio hedgingu. E, tady e, je několik podmínek, které vyžadují, aby portfolio hedging probíhal rozumně e, přesně a aby transakce, které nebyly hedgingem, nebyly do tohoto portfolia zahrnuty. Takže tady si myslím, že, že jsme zvolili bezpečnou cestu. Předseda, omlouvám se, já také musím hlídat časový harmonogram, protože pan Merlan chce taky odpovědět, protože ne pouze SP mě jsme kladli otázky. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Vyslechli jsme si velice pozorně všechny obavy, zejména ty technické, o kterých jste hovořili jednotliví poslanci a poslankyně. Také jsme slyšeli reakce zástupce ESMY, zejména co se týče pozičních limitů a také transparentnosti a likvidity na trhu s dluhopisy. Všechny tyto informace jsou pro nás velice důležité pro další eh, naši interní eh, práci, pro další interní přeskum, který probíhá. A nyní je na nás, abychom se rozhodli, eh, jak to tedy bude s výsledkem práce ESMY a budeme samozřejmě brát i v, dů, i v úvahu pozici nebo stanovisko, které vyjadřil Evropský parlament. Co se týče toho opoždění, paní Doc se obávala toho, že někdo by to mohl zneužít k tomu, aby se znovu otevíraly MIFID 2 některé části, ale já říci, že, to, že se nemusí mít tyto obavy. Návrhem by bylo pouze změnit to datum. Nikdo nechce uh, E, právě se stavit do toho rizika, že by se snad měnily věci, které už byly dohodnuty. To by bylo nesmírně, důle, e, nesmírně nebezpečné. Čili komise v tom zastává pevný názor. Dále, co se týče délky toho období, toho prodloužení, nesmí to být ani příliš krátké, ani příliš dlouhé. Pokud by to bylo příliš krátké, objevilo by se riziko, že to pak budeme muset znovu prodlužovat, zejména se to týká potřeby těch IT systémů. Takže, ale samozřejmě pokud by se to naopak prodlužovalo až příliš, tak bychom opravdu ztratili eh, tu správnou chvíli, kdy se, to, kdy se ta legislativa má připravovat a eh, také mm, by to oslabilo situaci příslušných orgánů, znejistilo by to i trhy, takže musíme jaksi vybalancovat tato dvě rizika. Co se týče délky prodloužení komise, o tom bude hovořit s Evropským parlamentem a radou i s ESMou. Myslím si, že by bylo dobré, pokud bychom uspořádali nějakou neformální schůzku co nejdříve, abychom se zamysleli nad tím, jak v tom pokročit. Ano, Děkuji, říká pan předseda. Fabio, je tvůj dotaz eh, natolik důležitý, aby ještě zazněl? Ano, já jsem se jenom ptal, kdy nás eh, vlastně ESMA, kdy nás ESMA informovala o tom opoždění a kdy informovala komise. Já si myslím, že to je velice důležité eh, toto vědět. Já jsem se snažil zdůraznit, že tím jak je to všechno mm, objemné, tak, je, tak bylo důležité nejprve znát ten text RTS. A pak jsme vlastně hned zaslali dopis Evropskému parlamentu, abychom o tom zahájili diskusi. Já si myslím, že to bylo asi dva týdny po té, co se konala schůze naší rady, takže zhruba před dvěma měsíci. Dobře, já jsem vás informoval také o tom, kdy já jsem obdržel tu informaci, bylo to minulý týden. Takže myslím si, že se můžeme dohodnout na tom, že uspořádáme tu schůzku v rámci vyjednavacího týmu. Velice děkuji všem, kteří se zúčastnili této nesmírně důležité diskuse. Děkuji zástupcům komise i ESMě a děkuji také za všechny novinky, byť ne všechny ty nové zprávy, které jsme se od vás dozvěděli, byly potěšující, zejména ta zpráva o tom odložení ale myslím si, že budete mít od nás mnoho dalších komentářů, dopisů a také ještě připravujeme společný dopis pro vyjednavací tým. Těšíme se, že nám odpovíte na naše písemnosti také písemně, protože to bude pro nás eh, zcela jistě praktičtější. Všem vám děkuji. A nyní se dostáváme k bodu 6. Dnes transparentnost, koordinovost a spližování do politik daně z příjmu právnických osob v Evropské unii. Máme zde dva zpravodaje, paní Annelise Doc a pan Luděk Niedermayer. Takže kdo bude první, kdo začne? Nebo to rozhodnu já, říká pan předseda. No, já bych tedy navrhovala, aby začala paní Annelise Doc, protože tak je to i v pořadí. Ano, děkuji, pane předsedo. Já eh, si myslím, že příště zase může třeba začít pan Luděk Niedermayer, abychom se vystřídali, aby to bylo naprosto spravedlivé. Nejprve mi dovolte poděkovat panu eh, kolegovi Luďkovi a také jeho kolegům. Děkuji i sekretariátu a všem stínovým zpravodajům, kteří se podíleli. Teď ještě vás poprosím, abyste mi věnovali pozornost. Také děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy tomu základnímu textu. Samozřejmě, že těch pozměňovacích návrhů byl velice velký počet a jsem ráda, že mnozí lidé opravdu se smysluplně věnovali úpravě toho textu. Domnívám se, že to, co ukázal tento proces pozměň, předkládání pozměňovacích návrhů, je to, že ve většině věcí existuje konsensus, většina politických frakcí a poslanců se shodne na těch věcech a domnívám se, že tento konsensus ukazuje, že se zkrátka chceme vypořádat s tím takzvaně agresivním daňovým plánováním. Ukázalo se to i při hlasování, ukázalo se to i v tom výboru tax. Zkrátka, Evropský parlament se uh, pustil do práce, která teď už snad nese e, úsilí, které má které činí dobrý dojem. Já tedy začnu a myslím si, že pan Niedermayer k tomu ještě pak přidá své komentáře. Sekretariát pracoval ze všech sil, aby připravil kompromisní pozměňovací návrhy z textů, které byly zaslány. Jak eh, obvykle Nakonec to byl velký počet pozměňovacích návrhů, ale velice často to byly pozměňovací návrhy, které se opakovaly nebo Eh, tam bylo důležité učinit určité změny, aby byla dodržena koherence textu, takže doufám, že kolegové budou mít pochopení pro určité změny. Eh, snažili jsme se opravdu být co nejférovější v našem přístupu. Stručně bych chtěla poukázat na řadu oblastí, k nímž kolegové předložili pozměňovací návrhy, které posilují ten původní návrh textu. Spolu se svým spoluspravodajem jsme se snažili začlenit tam tyto pozměňovací návrhy co nejlepším způsobem. E, transparentnost, e, příloha, v té příloze jsou všechny doporučení, které se týkají vlastně těch jednotlivých kapitol zprávy. A také jsme se snažili podívat i na ta úvodní ustanovení na začátku zprávy a doporučení, některá doporučení, která se vlastně nevejdou do každé té kapitoly, nejdou tam úplně dobře dát. Také tam je ještě vysvětlující text, který byl velice mm, užitečný. Hovořil tedy o těch daňových rozhodnutích, agresivním daňovém plánování, o tom, jak se to bude týkat malých a středních podniků. Um, tam také došlo některé, přeložení některých pozměňovacích návrhů, které to zjasňovaly. V některých věcech jsme ještě potřebovali poradenství, odborné konzultace. Um, u některých pozměňovacích návrhů které se týkaly třeba těch bezcelních zón. Tam jsme se vlastně potřebovali trošku poradit s kolegy, o co vlastně jim šlo v těch pozměňovacích návrzích, eh, jaká byla ta, eh, ten hlavní cíl. Nicméně, jak jsem říkala, ve celé řadě věcí se nám podařilo dosáhnout eh, kompromisu a někdy ty pozice byly opravdu velice rozdílné na stejné téma. Zejména se to týkalo tedy toho samotného návrhu CCCTB, tedy společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob. Děkuji tady ještě jednou spoluspravodaji, stínovým zpravodajům a těším se na diskusi, která nás čeká se stínovými zpravodaji ještě v těch následných dnech a budeme usilovat o vytvoření co nejlepšího kompromisního návrhu, který nakonec bude uspokojivý pro co největší počet frakcí. Jak jsme říkali, celé toto téma má velkou podporu napříč celým politickým spektrem tohoto parlamentu a doufáme, že nakonec, až se dostaneme k těm jednotlivým hlasováním, že to všechno dobře dopadne. A teď dávám slovo svému spolupravodaji lidi. Luďku Niedermayerovi, abych tomu přidal co. Děkuji. Děkuji, říká pan Niedermayer. Já také děkuji eh, za to, že kolegové předložili pozměňovací návrhy. Také bych chtěl ještě ocenit i spolupráci s kolegyní Analýze, s jejím týmem, se sekretariátem. Jak již zaznělo, tak celá řada pozměňovacích návrhů zprávu skutečně zkvalitnila tím, že některé věci vysvětlila, ozřejmila, jsou tedy nyní eh, srozumitelnější, pochopitelnější. Samozřejmě jsou tam, nebo byly tam určité pozměňovací návrhy, u nichž bylo těžké, nebo ještě bude těžké získat širší podporu, takže to se až uvidí u hlasování, jak to dopadne. Eh, kromě toho, že některé pozměňovací návrhy byly takové eh, pro lepší srozumitelnost, tak tam pak byly ještě pozměňovací návrhy, které se týkaly zejména projektu BEPS, oslabování daňové základny a přesouvání zisků a chci vás ujistit, že eh, na tom ještě pracujeme a i zde budeme usilovat o to, abychom se zamysleli nad tím, jak tyto návrhy zapojit do zprávy, pokud to tedy bude konsistentní s celkovým cílem zprávy a pokud eh, to bude všechno dostatečně jasné. Co se týče postupu, o tom už hovořila analýze, začali jsme pracovat na kompromisních pozměňovacích návrzích. Součástí té zprávy je příloha a to je vlastně úplně nejdůležitější část. My jsme už začali první dnešní schůzky. Příští týden budeme mít schůzky v rámci stínových zpravodajů a domníváme se, že už jim budeme moci nabídnout první návrhy kompromisních návrhů, abychom o tom mohli hovořit a pak budeme pokračovat s tou preambulí a s dalšími části zprávy. Myslím si, že ty diskuse se stínovými zpravodaji jsou velice důležité. Chceme, aby tato zpráva měla silnou podporu a chceme také, aby všichni měli zprávy dostatečně v předstihu. Chci říci, že budeme usilovat o kompromisní návrhy, abychom dosáhli eh, zprávy, která bude konsistentní. Eh, je tam zatím asi 300 pozměňovacích návrhů, ale pokud bychom měli hlasovat všech těch 300 pozměňovacích návrhů, tak to bude velice obtížné. Čili budeme ze všech sil usilovat o přípravu kompromisů. Domnívám se totiž, že konsistentnost a jasnost této zprávy, a to zejména přílohy, ani ne té preambule, ale té přílohy, je podle mého názoru něco, co výrazným způsobem zlepší pravděpodobnost toho, že komise vezme v, v úvahu náš, naší zprávy a že opravdu se zlepší i pro cíle projektu BEPS v Evropské unii. Chtěl bych, aby zpráva byla jasná, aby byla proveditelná a aby také um, působila co by základna pro zlepšení situace v oblasti korporátních daní. Uh, na závěr bych ještě chtěla říci, že jsme usilovali o to, abychom dosáhli kompromisních eh, textů a aby ten konečný text byl jasný a srozumitelný. Kompromisy samozřejmě nemyslím kompromisy mezi mnou a analýzou nebo mezi našimi politickými frakcemi, ale to, že se snažíme zkrátka získat co nejširší podporu napříč politickým spektrem. Zároveň si myslím, že bychom se měli vystříhat z toho, abychom do toho textu zapojovaly nejasné pozměňovací návrhy nebo takové návrhy, které zachází za, nad rámec stávajících režimů, které jsou v Evropské unii, neboť by to nakonec mohlo oslabit důvěryhodnost celé zprávy. Tím pádem by to i mohlo snížit dopady této legislativy na to, abych se eh, šířil projekt BEPS. V následujících spíše týdnech než dnech budeme usilovat o dokončení kompromisu a budeme se to snažit všechno mm, dokončit, aby se mohla hlasovat v Ekonu. Doufám, že ta zpráva bude dobrá a nikoli pouze ten návrh, ale že nakonec získáme podporu při hlasování i na plenárce a že zde bude tedy konečná zpráva. Se všemi budu s vámi eh, v kontaktu, zejména se stínovými zpravodaji, ale i s ostatními poslanci. Budu usilovat se všech sil o to, abychom všechny vaše podněty do zprávy začlenili co nejlepším způsobem. Děkuji, Luďku, a nyní dávám stínovým zpravodajům slovo. Začneme s panem Ben Lukem za IKR. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit německy. Nejprve děkuji oběma zpravodajům za Eh, velice dobrou práci a eh, mám eh, velkou radost, že s nimi mohu nadále pracovat na této zprávě. Já vidím tuto zprávu v zásadě pozitivně, ale mám celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsem podal a nyní bych je chtěl krátce charakterizovat. Nejprve mám pochybnosti ohledně doporučení A2, tedy teda pečeť fair eh, taxpayer. Eh, podle mého názoru to není dobrý nápad, eh, protože propůjčení takovéto, takovéhoto certifikátu není, není opatření průchodné z hlediska daňového tajemství, které musí podniky podléhající daňové povinnosti dodržovat. Otevírá to prostor pro vlastně arbitrární opatření, Eh, kde vlastně eh, podniky mohou prostřednictvím lobbingu eh, získat konkurenční výhodu u národních úřadů, aby si opatřili tuto pečeť férového daňového poplatníka, aniž by to bylo patřičně přeskoušeno. Myslím si, že tento návrh má dobrý úmysl, ale měli bychom od něj raději upustit, protože provádění tohoto opatření mi není příliš jasné. Pokud jde o povinné e, ohlašování e, daňových opatření a automatickou výměnu informací o daňových rozhodnutí, e, bylo by pro mě důležité a pro mou frakci, aby tyto informace byly předávány i komisi, konkrétně generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž, protože zcela jasně nevždy existuje pouze daňový problém, ale je tu i možnost ilegální státní státních dotací. A proto je nutné, aby eh, i komise obdržovala informace, které by jí umožňovaly v případě podezření na ilegální státní pomoc situaci prověřit. A proto eh, jsem tedy podal návrh, aby bylo do okruhu příjemců eh, odpovídajících informací zahrnuto i generální ředitelství komise pro hospodářskou soutěž. Dále vyhodnocování daně právnických osob, doporučení A6 považuji za problematické, protože tady jde o politizaci procesu výpočtu eh, té daňové mezery, že toto nebezpečí tady hrozí. Eh, kromě toho daňová legislativa eh, není v kompetenci Evropské komise, takže tady vlastně existuje legi- deficit legitimity a proto jsem dal na pozměňovací návrh na smazání. Pokud jde o společný vyměřovací základ pro daně právnických osob, osob, frakce ECR, také podá návrh na škrtnutí tohoto návrhu e, vzhledem k tomu, že jde o výsostné, že to zasahuje do výsostných daňových vod členských států. E, tady eh, hovořím jako eh, mluvčí své frakce, ale chtěl bych dát do záznamu, že osobně zastávám poněkud odchylný názor a sice, že společný vyměřovací základ daně správnických osob je eh, dobrý návrh vedoucí k cíli a že zejména elementy konzolidovaného vyměřovacího základu a závazného společného základu jsou správné a že neoslabují národní daňovou autonomii, protože jde pouze o definici definici vyměřovacího základu a nikoli o definici daňové sazby, e, tedy výše zdanění. E, to je tedy e, můj osobní další pozměňovací návrh, který se týká zvláštních pravidel na podporu malých a středních podniků. To bych chtěl škrtnout, protože si myslím, že to vede k problematickému vymezování, když budou malé a střední podniky výjimuty ze společného vyměřovacího základu, tak si myslím, že eh, by eh, komise eh, ohledně definice společného vyměřovacího základu, že, by, že tato definice je příliš jednoduchá a proto by měly mít malé a střední podniky e, stejné podmínky jako všechny ostatní podniky z tohoto hlediska. E, podáváme také návrh, aby e, DG pro hospodářskou soutěž byla, bylo přeměněno na samostatnou od komise nezávislou agenturu pro hospodářskou soutěž, která by prováděla kontroly na evropské úrovni, které by tímto byly posíleny. To je tedy Eh, pozměňovací návrh doporučení B2. Dále navrhujeme smazat návrh C1, eh, který eh, odvozuje evropské kompetence od mezinárodních dohod, protože tady nejsou žádné kompetence Evropské unie a jde to proti principu subsidiarity. Co bychom ale klidně udělat mohli, to jsou opatření, které jsou, které jdou proti daňovým oázám, to je doporučení C3. Tady navrhujeme, aby komise prověřila, zda obchodní dohody se zeměmi, které byly prohlášeny za daňové oázy, mohly být zveřejněny, abychom na tyto státy mohli vykonávat tlak. Další opatření k uzavření těch daňových děr, tak jak je to v doporučení D1, tady to nepovažujeme za správné, protože zase je tady konflikt kompetencí, respektive komise by si tady vlastně přisvojovala kompetence, které patří na národní úroveň. E, to by mělo e, být tedy odděleno a e, konečně je pro nás důležité, aby všechny části z té zprávy byly smazány, které se nevztahují k daním právnických osob, ale které se zabývají také DPH a dalšími to vlastně jde nad rámec tématu eh, této zprávy, která se nazývá eh, koordinace a zblížení eh, CCTB. Proto si myslím, že na toto téma by se měla zpráva omezit a o dalších druzích daní se nezmiňovat. Takže tady ještě jednou jde o otázku kompetencí, kterou je potřeba mít na paměti. Tak to je ode mě vše a děkuji. Děkuji, pane Luke. A nyní za liberály Tady stínového zpravodaje nevidím. A v tom případě eh, dám slovo Metu Karthimu z GUE. A nechte. Taky tu není? OK. You have the floor. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji eh, zpravodaji. Předložili jsme některé, tedy bude tu určitý konflikt, pokud je o pozměňovací návrhy. Někteří z nás budou mít pochopitelně silnější názory na některé aspekty než jiné. Dvě klíčové otázky, pokud jde o korporátní den, je, aby zaplatili podniky férový podíl a aby to bylo transparentním způsobem eh, vykazováno občanům, zejména tam, kde fungují nadnárodní eh, společnosti. Eh, další otázkou je otázka subsidiarity či svrchovanosti. V pozměňovacích návrzích, které jsme předložili, jsme se snažili zachovat tuto rovnováhu nebo ji napravit, eh, aby zejména v první řadě informace, které jsou relevantní pro občany a vlády, byly Eh, publikovány co nejtransparentnějším způsobem, aby to bylo zcela eh, transparentní, aby zároveň vláda měla právo stanovit vlastní, vlastní eh, daňové sazby, zejména pokud jde o korporátní daň. Irská vláda znovu tedy zavádí systémy, které umožní korporacím obcházet Eh, daňovou povinnost v, v podobě tedy posledního návrhu, posledního daňového zákona. Takže eh, v jakékoliv opatření budou zavedeny vládami, tak je důležité, aby občany, občané té země i celkově Evropské unie jasně věděli, jaká jsou to pravidla, jakým způsobem je daň vybírána a kolik eh, daně se nezaplatí, tedy ty částky, které by jinak mohly být využity k veřejným službám. Takže to jsou některé ty naše hlavní eh, červené linie týkající se také eh, svrchovanosti, může být spolupráce, zvýšit se eh, spolupráce, pokud mají státy potřeba, pocit, že je to potřeba, ale Předložili jsme řadu pozměňovacích návrhů. Chceme, aby zpravodaj se postaral o to, aby existovala reálná debata směřující ke kompromisu, abychom dospěli ke zprávě, na které kolektivně se shodneme, aby tento parlament, tato sněmovna měla dokument, který se bude těšit nejenom podpoře parlamentu, ale také občanům, za něž tu vlast jsme. A chtěl bych vyzvat eh, k opatrnosti ohledně toho, aby se eh, tedy jenom neschodly jenom větší skupiny a neprosadili eh, jenom většinu proti ostatním, protože to potom bude odmítnuto jak radou, tak zejména občany. je to ze zelené, jak je již tradiční a myslím to dobře, chci poděkovat spravodajům, eh, oběma spravodajům, spravodajům za usilovnou práci, zejména eh, ochotu eh, ke, hledat kompromis tam, kde je to zapotřebí, tam, kde není schoda mezi frakcemi. Eh, nejprve obecnější poznámky. Začali jsme několika bilaterálními zasedáními a zasedáními stínových eh, zpravodajů ještě před letem. To bylo konstruktivní, ale od té doby, co máme zprávu, žádná zasedání stínových zpravodajů nebyla. Vím, že se chystají v příštích týdnech, ale eh, máme v naší skupině, možná ještě v jiných, určité obavy, že se tu vytváří kompromis mezi dvěma eh, velkými frakcemi parlamentu. Pokud se to děje, je to proti duchu tohoto parlamentu, kde všechny skupiny, ať jsou jakoliv velké či malé, by se měly mít právo účastnit a to zejména skupiny, které, kterým tato záležitost leží na srdci. Vidíme tady pozměňovací návrhy, velký počet, jak analýz již zmínila. Um, a to, co tu vidíme, že jsou tu určité dělící čáry i v rámci skupin podle eh, tedy národnostních nebo státních hledisek, což by nás nemělo tolik překvapovat. Ale to je přesně to, Eh, proti čemu tady chceme bojovat. Chceme přece fungovat v zájmu občanů eh, jakožto celku. Jedině tak budeme eh, schopni nějakým způsobem odolávat té strategii rozděl a panuj. Nechceme, aby státy soupeřily s jinými státy, aby pak daňové sazby šly jakýmsi závodem směrem dolů, směrem k nule. Usilujeme o férové daně, ne o rozdělování podle států. My si myslíme, že konkurencem by měla být mezi firmami na základě inovací a kvality poskytovaných produktů a služeb, ne eh, na základě daňový, daňové konkurence, eh, ať už mezi eh, podniky či státy. Takže teď k obsahu našich pozměňovacích návrhu. Jedna věc, která ve zprávě vůbec není, to jsou ty čtyři eh, velké účetní firmy, účetní a právnické firmy, které si myslíme, že stojí za touto eh, celou agendou vyhýbání se daňové povinnosti, protože jim to prospívá. Myslíme si, že tu musí být silné pozměňovací návrhy, eh, které budou jasně, jasným způsobem regulovat tyto firmy, čili 3.1.4 na návrh na rozbití monopolu účetních, eh, eh, velkých účetních firm. Pokud jde o CCCTB, tak mm, ty návrhy komise jsou poněkud slabší. My nechceme opět podporovat národní zájmy, za kterými stojí často vlády, které my nereprezentujeme jakožto poslanci Evropského parlamentu. Naopak se snažíme podněcovat komisi k, ve směrem k CCCCDTB, ale zatím eh, tu není dostatek ambicí v této zprávě. Měli bychom přezít, eh, vzít na vědomí některé pozměňovací návrhy, aby to eh, bylo jasné, že skutečně jsme v čele, že nejsme jenom vedeni komisí jak víme, hodně těch eh, dobrých opatření je pak zablokováno většinou v radě. Další bod se týká oznamovatelů trestné činnosti neboli whistleblowers. Ehm, kdybychom neměli informace, které máme od Antona Del Tour a podobných, tak bychom byli v daleko slabší pozici. Takže my musíme mít ochranu eh, whistleblowerů, chce, už tu nějaké opatření jsou, ale musí být ještě posílena. A dále zprávy eh, pro eh, jednotlivé, podle jednotlivých zemí, jsme rádi, že to tu je to by měl být jeden z hlavních příspěvků Evropského parlamentu směrem k transparentnosti v daňových otázkách. Takže, jak jsem řekla, jsem ráda, že budeme mít tři setkání stínových zpravodajů. Těším se na přátelskou diskuzi, i když se možná nevždy shodneme. A přála bych si, abychom znovu směřovali k širším kompromisům, ne k pouze k vytváření prostých většin. Eh, protože je důležité, aby existoval konsenzus a chci zabránit falešnému koncenzu, což je jasné, ne, což je horší než eh, jasný, jasný nesouhlas eh, na, na základě principu. Děkuji, paní Kato. A není za EFDD Marko Cany. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i oběma spolu s pravodajům za to, že zahájili eh, tento konstruktivní dialog důležité prvky, eh, z něhož vyplynuly důležité prvky k diskuzi a také některé body, eh, o, o, o kolem, kolem kterých se lze formovat schodu. Takže zatím z mého hlediska eh, to postupuje velice dobře. Dovolte mi, abych schrnul některé body, které eh, považuji za zásadní a které bych eh, si přál vidět eh, potom v, kompromis, v kompromisních návrzích, o kterých budeme diskutovat. Takže předně. Myšlenka transparentnosti. To je esenciální, protože ti z nás, eh, kdo se účastnili eh, práce výboru eh, tax, tak vědí, jak těžké je získat často přístup k dokumentům, čili musí tu být transparentnost, musí tu být oznamování zprávy pro Eh, od jednotlivých zem, pro jednotlivé země. Musíme eh, tyto zprávy eh, učinit čitelnějšími, protože velmi často jsou věci zakódovány v účetnictví velkých firm velice komplexním způsobem, který je nesrozumitelný. Takže toto výkaznictví podle státu je důležité, ale je důležité, aby to bylo srozumitelné nejenom pro experty, ale i pro širší veřejnost. Další klíčovou otázkou je eh, vytvoření společných podmínek ehm, pro ehm, soutěž ehm, v rámci celé Evropské unie, abychom posílili slabý návrh komise, v, pokud jde o TB, musíme mít společné definice, společné podmínky, které budou platit schodně ve všech 28 eh, státech členské eh, Evropské unie. A pak samozřejmě bude na členských státech, aby stanovovali eh, ty eh, konkrétní sazby, ale ten základ by měl být stejný, aby nedocházelo k diskriminaci eh, při fungování v jednotlivých zemích. A ehm, jinak není příliš velká koordinace, pokud jde o daňové sazby ale minimálně z hlediska transparentnosti je zásadní, abych existoval eh, evropský veřejný rejstřík, určitá koordinace. Zatím nemáme společnou databázi se informacemi o firmách, které v Evropské eh, unii eh, fungují. Existují sice národní rejstříky, ale je velice eh, těžké eh, z nich získávat informace. Proto by měla existovat i databáze evropská. Pokud jde o témata, která tu ještě chybí a která jsme doporučili v našich pozměňovacích návrzích, to je jednak role bank. Banky mm, měly a mají stále velmi důležitou eh, roli, pokud jde o možné narušování, o možné distorze hospodářské soutěže, eh, pomáhají nadnárodním společnostem vyhýbat se daňové povinnosti, přesouvat obrovské částky ze zemí s vysokou eh, daňovou sazbou do zemí, kde je daňová zátěž menší. A v této zprávy ve zprávě eh, výboru, tak je, eh, se hovoří o eh, daňových poradcích, ale ne tolik o bankovních institucích. A jakmile jsou někde bankovní transakce, které jsou potřeba k tomu, aby se finance přesouvaly, proto finanční instituce a banky v Evropské unii by měly být naprosto transparentní, pokud budeme schopni vystopovat toky finanční toky, budeme vědět, odkud a kam eh, peníze jdou. Takže tady bychom měli být eh, silnější, pokud jde o roli bank. Další, další bod. je, že den ode dne máme stále více dokladů o tom, že někteří um, nejenom poslanci, ale členské státy mají eh, stále eh, menší vůli vyřešit tento problém. Například eh, v německém tisku se teď objevilo, že některé členské státy blokují opatření v radě, tedy opatření, která by směřovala k účinným daňovým rozhodnutím. Eh, takže bylo, bylo potřeba poukázat eh, přímo na eh, ty aktéry, kteří si nepřejí vyřešení situace a kteří chtějí raději zachovávat statu quo, status quo. Tento, toto status quo je evidentně neudržitelné. A poslední bod, který se rovněž týká bank, je ten, že bychom měli také mít doporučení ohledně eh, kontrol a postihů vůči těm, kdo nebudou pravidla dodržovat. Čili společné, potřebujeme společné definice například daňových rájů a eh, států, které se ocitnou na blacklistech. Potřebujeme také jasně stanovený rozsah sankcí pro firmy a finanční instituce, eh, které poruší nebo nebudou dodržovat pravidla transparentnosti, které nebudou spolupracovat, a které budou i nadále ehm, provozovat činnost eh, v zemích, které jsou na těch blacklistech. um, kolegyně ze Zelené již tady zmiňovala oznamovatele trestné činnosti, whistleblowery, bez nichž bychom, bychom se o, o těchto záležitostech vůbec nebavili v Evropském parlamentu ani v Evropské unii jako takové. Proto um, tam musí být uh, velmi silný návrh, jasný návrh celoevropské legislativy chránící oznamovatele trestné činnosti. Já jakožto italský poslanec. Mohu pokázat na eh, určité eh, osvědčené postupy, které již máme dobré příklady zákonu, které se eh, osvědčily třeba v případě oznamovatelů trestné činnosti, v případě mafie, které by mohly být používány za tímto účelem. Děkuji za ENF. Tady nikoho nevidím. Ani nikdo z dalších přítomných se nepřihlásil o slovo, ale ano, přece jen někdo, pan Fernandez, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajům za jejich práci na této zprávě a chtěl bych promluvit eh, jednak svým jménem a jednak jménem pana Chauregiho, který podal několik pozměňovacích návrhů. Eh, Vystává nám tady jeden problém ohledně pozice parlamentu vůči daňovým rájům. A sice chceme, aby eh, byly definovány objektivními kritérii. Ramon Chauregi i já jsme podali pozměňovací návrhy, které stanovují sérii kritérií mohou být rozšířeny nebo zúženy, ale zkrátka potřebujeme eh, nějak konkrétně stanovit, co vlastně je daňový ráj. Navrhujeme například kritéria jako eh, nízké nebo neexistující sociální daně, eh, daňové úlevy nerezidentům, kteří nevyvíjí ekonomickou činnost v jurisdikci, eh, odmítnutí účastnice automatické výměny informací, vytváření eh, tajných daňových rozhodnutí, ad hoc právních rozhodnutí a tak dále, ad hoc uznávání bankovního tajemství, škodlivé jednání vůči, poškozující jednání vůči whistleblowerům a tak dále. Ten seznam se dá zkrátit nebo prodloužit prodloužit, ale každopádně myslím si, že potřebujeme eh, seznam kritérií, podle kterých můžeme jasně definovat, co je daňový ráj. Eh, souhlasíme také s tím, aby bylo zřízeno Evropské identifikační daňové číslo, ale chceme, aby e, fiskální agentury do toho byly zapojeny. Možná bychom mohli e, nějakou založit, protože ta by mohla zkoumat případy e, přeshraničního zneužívání daňových systémů a mohla by zkoumat ta kritéria pro definici daňových rájů a tak dále. Domnívám se, že Evropský parlament by si tady neměl nic nalhávat. Určité věci eh, musíme říkat. Evropský parlament je spoluzákonodárce. A pan Schäuble byl nedávno v našem výboru. A měli bychom se zabývat otázkou, zda by neměla rozhodnutí v této oblasti být přijímána v radě jednomyslně. Teď už ale opravdu nevidím nikoho, nebo pan Sant ještě? V tom případě se hned na řadě. Jenom velice krátce, pane předsedo. Eh, já bych chtěl navrhnout, že vzhledem k tomu, že malá menšina eh, poslanců tady má smíšené pocity ohledně tohoto tématu, protože všichni jsme pro transparentnost, ale máme pochybnosti ohledně konvergence. A ten text na samém svém konci rozlišuje koncepčně eh, mezi me, me, mezi těmito dvěma. Tedy eh, co by plynulo z transparentnosti a co by plynulo z konvergence. Kdybychom tedy hlasovali pro, hlasovali bychom pro transparentnost, ale ne tolikrát bych hlasoval pro konvergenci nebo pro koordinaci. Ta koordinace je tady nejasný koncept. Je to, je to koordinace transparentnosti nebo koordinace daňových sazeb? Koordinaci transparentnosti říkám ano, ale koordinaci konvergence a stejné výše daňových sazeb, tak eh, tady bych byl proti. Mohli bychom tedy rozlišovat už na úrovni tohoto textu tyto dva koncepty tak, aby bylo transparentní i hlasování. To by bylo velice užitečné. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, dáme slovo znovu zpravodajům. Tak kdo začne teď? Luděk. Dobře, já to vezmu velice stručně. Nejprve eh, velice eh, si vážím toho, že v této debatě zazněla celá řada témat, o kterých budeme jistě hovořit v nejbližších dnech. Eh, myslím opravdu, že, stín, že stínoví zpravodajové na své schůzi by měli vytvořit kompromisy. A tím by na sebe stínoví zpravodajové měli také e, přijmout odpovědnost za to, aby to, co navrhují, byl opravdu kompromis. Protože kompromis znamená formulaci, která je přijatelná pro většinu politických skupin. E, na to bychom měli pamatovat a já věřím, že se nám to podaří, protože, jak už jsem říkal, pouze prostřednictvím e, kompromisu získáme dobrou zprávu, ne hlasováním tří stovek pozměňovacích návrhů. E, já si myslím, že budeme tedy debatovat o mnohem z toho, co zde nyní zaznělo. Doufám, že budeme e, debatovat na, o tomto návrhu na základě obsahu a dat a e, najdeme formulaci, která bude co nejjasnější, tak aby jasnost zejména příloh podpořila zprávu a nepodkopala ji. A neodpustím si říci, že problém BEPS nespůsobili whistleblower whistlebloweři, ale OECD eh, na žádost G20, tedy i na naši vlastní žádost, pracuje na tomto problému už více než dva roky a my nyní debatujeme vlastně o tom, jak eh, co nejlépe implementovat nějakou odpověď na BEPS, o, kterém, o které se hovoří už dlouho. O tom problému se ví už dlouho a my bychom měli vymyslet, jak co nejefektivněji zareagovat. Závěrem bych chtěl říct, že se těším na debatu a doufám, že ta zpráva zůstane jasná, srozumitelná, do dobrá a že získá širokou podporu. Děkuji. Děkuji, Luďku, a nyní analýz. Děkuji. Eh, já bych nechtěla předjímat diskuzi, eh, která bude probíhat na schůzi stínových zpravodajů, ale možná by bylo užitečné eh, osvětlit několik bodů, o kterých se zmínili kolegové. Já si vážím jejich komentářů a byly velice užitečné, opravdu vám za ně děkuji. Velice stručně, pan Luke tu zmínil mnoho důležitých bodů. Tak nejprve pokud jde o nálepku férového daňového poplatníka, tak tady by možná možná bylo dobré proskoumat ten text a e, napsat, že to musí být robustní a objektivní proces zkrátka tak, aby ten text byl přijatelnější pro vás než nyní. Pokud jde o odhady e, komise e, ohledně daňové mezery, to je doporučení E6. Problém je v tom, že ten proces už nyní je spolitizovaný. A záměrem tedy bylo, že pokud požádáme komisi, aby vytvořila robustnější proces, tak e, ta spolitizace se sníží, protože už nyní máme čísla, která jsou běžně používána, ale nenutně je všichni dodržují. E, o tom můžeme hovořit e, ještě dále. Otázka role komise v mezinárodních dohodách, to je bod C1, eh, tak tady bych chtěla zdůraznit, že obchodní dohody jsou eh, pojednány na konci bodu C3. Takže už to v tom textu možná je, to, co jste říkal, o tom můžeme také dále hovořit. Dále, pokud jde o daňové úlevy a daňové amnestie, eh, tak eh, tady se zdá, že členské státy a další aktéři touží po větší jasnosti ze strany komise ohledně eh, okolností, kdy je amnestie vhodná a kdy ne. Takže já chápu situaci tak, že nenutně by to bylo chápáno tak, že se hovněšujeme do suverenity členských států, ale spíše, že skýtáme stabilitu, která může být členským státům užitečná. O tom také budeme diskutovat dále. Pokud jde o e, komentáře kolegy z GUE, tak já do značné míry souhlasím s tím, co jste říkal. Samozřejmě je potřeba rovnováha a transparentnost je nesmírně důležitá. Pouze, aby to bylo zcela jasné, tato zpráva nepokrývá otázku minimální a maximální daňové sazby. To není zahrnuto v této zprávě. A e, ještě jednou, jak říkal pan Sant, není tam žádný text, který by navrhoval minimální nebo maximální daň. E, to e, bych chtěla říct naprosto jasně, protože chápu, že to je kontroverzní téma pro některé kolegy. A my se snažíme zajistit, aby i menší frakce byly zapojeny v co největší možné míře. Teď hovořím směrem k Moli Zejména proto, že je spousta pozměňovacích návrhů, těž, je těžké začínat s technickým procesem, kdy sekretariát se bude snažit eh, vypracovat pozici, eh, která by byla kompromisem. Eh, ty kompromisy ale nemají vytvářet falešné koncenzy, jak jste říkala. Ty kompromisy mají spíše za cíl zapojit co nejvíce politických skupin a vytvořit text, který pro ně bude co nejpřijatelnější. Pokud jde o velkou čtyřku eh, účetních firm, eh, tak tady eh, jsou určité rozdíly mezi zpravodaji. O tom ještě budeme muset diskutovat se stínovými zpravodaji a možná i na plénu, protože tady jsou různé politické názory. Ohledně CCCTB, o tom hovořil pan Zany, Tady o tom musíme hovořit v rámci zpravodajů a stínových zpravodajů, protože komise volí v současnosti dvoustupňový, dvoustupňový přístup eh, při zavádění CCCTB. My bychom chtěli mnohem rychlejší postup, ale je zapotřebí, aby toto téma brala vážně komise i všichni ostatní aktéři. Pokud jde o whistleblowery, Velká část toho textu je vysvětlující a velice užitečná. Jsou tam pasáže, se kterými možná nebudete tolik souhlasit, jako je fond pro whistleblowery. O tom budeme muset dále diskutovat se stínovými zpravodají. K otázce transparentnosti Eh, k tomu, co říkal pan Zany. Já si myslím, že eh, to spadá pod text eh, vytvořený výborem pro etický kodex. To je také potenciálně užitečné. Pokud jste četli v nedávné době dokumenty z tohoto výboru, tak se určitě také domnívají, že je to užitečné. Potřebujeme více informací od vás o tom, jak si představujete ty registrované podniky a jak by to fungovalo. E, to by bylo velice dobré, abychom měli přehled o tom, co vlastně navrhujete. Dále, e, otázka role bank e, je pojednána v oblasti boje proti praní špinavých peněz. O tom budeme hovořit na schůzi stínových zpravodajů. A konečně k tomu, co říkali poslední dva řečníci. Naprosto souhlasím eh, s tím, co, jste, co pan Fernandez říkal o daňových rájích eh, už byl zaslan text, který stanovuje kritéria identifikující daňové ráje. Eh, už to zaslali někde, několik kolegů to zaslalo. Eh, jde o to, že musíme jít nad rámec přístupu OECD a myslím si, že eh, napříč politickým spektrem se shodneme na to, že to musí být takto. A konečně bych ještě chtěla říci k panu Santovi, že ta zpráva už je strukturovaná na tři sekce Eh, kde vlastně je to transparentnost, koordinace a konvergence. Ale chtěla bych zdůraznit, že pokud jde o konvergenci, zpráva nezaujímá pozici k maximální nebo minimální daňové sazbě. Eh, konvergence, o které se diskutuje v této zprávě, má pouze zajistit konvergenci procesů a systémů a definic. tak aby hospodářská soutěž probíhala vlastně e, otevřeně a ne zadními vrátky. E, já tedy doufám, že kolegové budou text tato chápat a e, budou mít na vědomí to, co jsem právě vysvětlila. Děkuji. Děkuji, Annelies. Hlasování je naplánováno a doufám, že vaše vyjednávání bude úspěšné na 1. prosince. Eh, podle aktuálního plánování by to mělo přijít na plénum v lednu, ale oba eh, zpravodajové mají zájem na tom, aby to proběhlo ještě letos v prosincovém Štrasburku. To by ale znamenalo, že opravdu musíme dodržet to hlasování ve výboru 1. prosince, protože jinak nebudeme mít šanci stihnout to na druhé prosincové plénum ve Štrasburku. Takže příslušné skupiny eh, jsou informovány, že se mají ze všech sil snažit, eh, aby se to stihlo do druhé prosincové plenárky. Tento bod je tedy u konce, čímž se dostáváme k dalšímu bodu. Eh, jestli Silvi Gular je připravená? Je to bod číslo 7 pořadu jednání. Úloha EU v rámci mezinárodních finančních, měnových a regulačních institucí a orgánů. Spravodajkou je Silvi Gular a já mám tu čest předat jí slovo. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto čest. Chtěla bych poděkovat všem a přejdu do francouzštiny. Se jenom budu hovořit eh, francouzsky, aby tlumočníci měli radost. Takže děkuji těm, eh, kdo předložili pozměňovací eh, návrhy kdo si eh, na to našli čas, ať už jsou to stínoví zpravodajové či další. Ehm, máme 177 eh, pozměňovacích návrhů. Jedno stí, zasedání stínových zpravodajů bude zítra, kde si uděláme celkový eh, přehled pro další vytváření kompromisu. Čtyři ehm, poznámky a ještě jeden bod závěrem. Prvním od eh, vypršení lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů Evropská komise, jak víte, vypracovala eh, legislativní text podle článku 138 smlouvy o reprezentaci eurozóny. Takže bude potřeba ještě přidat určitý počet pozměňovacích eh, návrhů. Některé byly proti Eh, zmínkám, které pak komise udělala, takže uvidíme, jak, jakému dojdeme konsenzu eh, mezi stínovými zpravodaji, ale chci tady veřejně říci, že si myslím, že by bylo jaksi zdvořilejší vzít na, vě, na vědomí, že komise určité eh, dos, dospěla k těmto určitým rozhodnutím. Dále jsou to určité pozměňovací návrhy spadající pod transparentnost. Tady jsou různé návrhy kolegů v eh, různé míře detailů. Sven Giegold šel v tomto smyslu nejdál. Všichni souhlasíme, že je nezbytné zlepšit transparentnost. Ehm, pak ovšem musíme rozhodnout, jak by to bylo proveditelné z pragmatického hlediska. O tom se budeme ještě bavit. Ale myslím, že eh, konsenzus se začíná rýsovat. Někteře, některé organizace možná nedávají dostatečný, nedávají dostatečný prostor transparentnosti vizaví eh, ve vztahu k eh, ať už spotřebitelům nebo zaměstnancům. Jistě to můžeme upřesnit, eh, jde o to, jak to přesně sformulovat. Mario Draghi, když se dostavil na Econ posledně, tak eh, v reakci na moji otázku dal najevo určitou otevřenost, eh, pokud jde o transparentnost přijímání eh, rozhodnutí v některých orgánech centrální banky. Budeme s centrální bankou samozřejmě spolupracovat, uvidíme, jak, k jakým by bylo možno přistoupit změnám. Je samozřejmě potřeba určitá dobrá vůle ze strany institucí a poté pozdě může být formalizována eh, tato eh, dohoda v rámci nějaké eh, mezinstituční dohody. Dále otázka odpovědnosti. Jakým způsobem opět bychom zpřesnili věci oproti tomu, co bylo v první zprávě? I tady je určitý konsenzus, se začíná rýsovat mezi několika frakcemi, že potřeba zlepšit odpovědnost orgánů, které se vyjadřují jménem Evropy jmenovitě komise centrální banky, EBA, eh, e EOPA, ESMA, eh, SSM, další nové instituce, které se eh, zrodily v posledních několika letech a nemůžeme než si přát posílení dialogu s těmito institucemi. Opět pragmatickým způsobem a s tou budoucí perspektivou nějaké možné formalizace eh, v eh, nějaké budoucnosti. Dále, pokud je orgány jako FSB, G20 a tak dále, kde se Evropa eh, vyjadřuje jak prostřednictvím evropských orgánů, tak i v zastoupení některých členských států, tak jak zajistit, aby zůstal i zachovány jaksi hlas eh, těchto států, když zároveň jsou tam zastoupeny instituce. Já myslím, že to je určitý bod, kterém bychom mohli nejlépe postoupit eh, na základě etap, které byly nedávno eh, učiněny. Například to, co z práce v rámci bankovní unie, kde členské státy přijali po pokroky bankovní unie, existuje společná legislativa, společné orgány, ať už je to SSM nebo EBA, eh, jak zkrátka zajistit, aby všechno, co se rozhodne uvnitř Evropské unii, se promítlo konzistentním způsobem na venek. Eh, v září, mezi, na přelomu září října jsme byli ve Washingtonu, kde jsem se setkala s několika partnery a bylo zajímavé, jaká se začala eh, vynořovat konvergence s americkými partnery. Samozřejmě neschodneme se na všem, ale e, vidíme, že američané by chtěli spíše evropskou ucelenost, evropskou jaksi e, hlasovo, jednotnost, pokud jde o hlas, kterým se mluví. Um, te, takže v rámci kongresu se zdá, že si začínají e, klást stejné otázky jako my, ohledně odpovědnosti, ohledně toho, abychom nadále hovořili s experty, ale aby demokratické instance nebyly obcházeny a nebyly zbavovány své legislativní pravomoci. A v, na, v různých instancích, které zodpovídají za implementaci textu, jako je například Dodd-Frank, opět i tam cítíme, že tato myšlenka, že je potřeba koordinovat a že jsou tu společné zájmy, ta stále žije, stále existuje. E, víte, že finanční otázky nejsou v té typu um, ty benchmarky, eh, kompenzace a tak dále, tam to ještě příliš nepokročilo, ale i tak bychom mohli transatlantickým způsobem eh, postupovat i v této agendě, eh, pokud jde o zbližování těch dvou zón, které představují značnou část celosvětové finanční aktivity. Proto teď se chci vyslovit za to, abychom ehm, se rozhodli pragmatickým způsobem, jaký, jakého můžeme dosáhnout pokroku, aniž by to bylo něco příliš závazného, ale bychom eh, podněcovali další aktéry k činnosti. Existují skupiny v radě, které eh, se kloní k, ke koordinaci eh, v evropském zájmu, aby rozhodnutí přijímaná uvnitř Evropy byla pak hájena na venek. A abychom se vyhnuli toho, kdy některé členské státy pak půjdou na venek a budou eh, tam ničit to, co se rozhodlo uvnitř demokratickým způsobem. Ať už je to jakýkoliv, jakýkoliv stát, jistě, že máme určité eh, zájmy, ale je potřeba, abychom navenek jednali eh, jednotným způsobem ehm, s tím, že Eh, samozřejmě jsou tu některé instituce, které, jako eh, bazilejský výbor, které jsou ovlivněny bankovní unii a tak dále. Eh, nechci teď předjímat nic před zasedáním stínovým zpravodajů, ale jsem ochotná spolupracovat se všemi skupiny. Doufám, že dosáhneme co nejširšího kompromisu s tím, že Eh, samozřejmě jsou, mají lidé právo na to se stavět eh, proti tomu, aby Evropa mluvila jednotným hlasem, ale pak nebudou součástí, logicky se neočeká, že budou součástí eh, kompromisních návrhů. Děkuji. Bien, Sylvie. Děkuji, Sylvie. A budeme pokračovat. Další stínový zpravodaj za EPP. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych ještě jednou poděkovat Sylvii za vynikající spolupráci. chtěla bych ocenit její vynikající intelektuální kapacitu a trpělivost, kterou jste projevila. Týká se to také i e, této analýzy pozměňovacích návrhů, která teď zazněla. Myslím si, že velice dobré to rozdělení do těch kategorií, které také ukazuje mm, ta témata, o kterých jsme hovořili. Mm Myslím si, že také rozdělila ty pozměňovací návrhy podle těch eh, zamýšlených směrů. Jak jsme slyšeli, tak první základní prioritou je navýšit transparentnost, demokratickou odpovědnost, integritu a koherentnost eh, prezentování Evropské unie na globální úrovni i našich akcí. A vypadá to, že v tom panuje všeobecné porozumění a podpora. Další bod je jak eh, smělí budeme v našich požadavcích eh, vůči nebo na Evrop, větší evropskou koherenci. Pak je tam i ta myšlenka, aby ta dvě místa byla sjednocena. Je jasné, že v Evropském parlamentu je politické rozdělení, že je určitá průrva, takže záleží na tom, jak se rozhodneme já mám trochu obavy, že nakonec se to může obrátit v takový dvoukolejný přístup. Takže ovšem v té zprávě pohovoříme, budeme tam vlastně hovořit o všem, budeme usilovat eh, o eh, tak dobrou rovnováhu mezi pravomocemi členských států a Evropskou unii, až vlastně se to úplně rozmělní. Čili já bych ráda vyzvala zpravodajku, aby k tomuto tématu eh, přistoupila odvážně a aby se z toho snažila eh, vydobit vše, co je možné. Co se týče těch předpozměňovacích návrhů, tak měly by přistoupit jak eh, celkově k lepší regulaci, ale i k zlepšení konkurenceschopnosti Evropské unie a zejména ke zlepšení pozice evropských firm na globální scéně, čili nejedná se o žádné nějaké eh, malé nedůležité téma nebo nějakou akademickou debatu, eh, jak vidíte pozice Evropské unie na celosvětové scéně. Ne, ne, ne. Jedná se o to, jak se nám pak podaří řídit eh, naše prosazování, růst a konkurenceschopnost na celosvětové scéně. Souvisí s tím i snaha zlepšit regulaci a zároveň se vyhnout té dvojkolejnosti, jak to třeba mm, vůči třeba našim eh, americkým partnerům. Pozměňovací návrhy také posilují i postavení Evropského parlamentu. To je důležité zejména v ve fázi, kdy se teprve stanovují budoucí politické priority a um, vodítka pro budoucí akci. Jsou určité věci, na které bychom mohli upozornit celosvětově, že by se měly řešit některé věci. A je zde třeba otázka crowdfundingu. Pokud, to nebudou věci, pokud takové věci nebudou regulovány celosvětově, tak nakonec se dříve či později někdo mm, bude poškozen. Takže otázkou je, zda třeba v této oblasti bychom měli dostatek politické mm, síly, abychom takové téma protlačili nikoli zde v Evropské unii, ale na celosvětové scéně. Pak jsou zde třeba ta doporučení BEPS, OECD. Takže mm, Chceme to eh, také prosazovat i v jiných částech světa. Hmm, chceme, je také důležité za, zabránit duplikaci, překrývání v těchto oblastech. A jsou zde ještě další témata, čili větší sjedno, sjednocení, mm, více ambicí. Zároveň si musíme uvědomit, že je to i otázka určité soutěže nebo soutěživosti Evropské unie. Týká se to tedy jak, eh, týká se to i zastoupení na určitých neformálních eh, fórech, jako je třeba G20, přitom G20 je velice důležitým fórem. Souvisí to i se zastoupením v celkové hospodářské politice. To je možná trochu jiná kapitola, ale řekla bych, že i zde je důležitá transparentnost, že ta transparentnost je zkrátka priorita číslo jedna a ty další věci, jako je koherence a tak eh, a jednotnost, to i s tím také souvisí. Děkuji. Děkuji, Sirpo. Nyní za skupinu SAD Martin Delvou. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Budu rovněž hovořit francouzsky. Chci poděkovat Silvi Goulart, chci poblahopřát k její zprávě, ale také poděkovat za její uh, přístup uh, spolupráce. pokud je o poselství, které to vysílá, eh, je institucím, ale hlavně členským státům, je, že chceme více transparentnosti, více odpovědnosti, z, z zohlednění eh, o všeobecného zájmu, demokratickou kontrolu, silné, silnou silné zastoupení eurozóny a unie. A toto poselství eh, je předmětem velké většiny v, naší, v našem parlamentu. Je tu tedy schoda konvergence, pokud jde o roli parlamentu, veřejný zájem, eh, zodpovědnost, pokud jde o transparentnost, tak tady už jsou určité niance. My žádáme, aby existoval eh, jasný přehled transparentnosti, jasný rejstřík. Eh, transparentnost, to je hezké, ale pak hrozí, že zaplavíme občany příliš velkým množstvím informací a příliš velké množství informací informaci, informaci zabijí. Eh, musíme dbát na to, aby zároveň v tomto všem existoval určitý přehled, expertíza. Proto musíme podporovat um, občanské organizace, nevládní organizace fungující v, v zájmu občanů. Pokud jde o zastoupení eurozóny a Unie, tak tady existují značné rozdíl, názorové rozdíly. My bychom chtěli, si přáli jednotné zastupování euroskupiny a Unie. Jistě, že bude potřeba postupovat po malých krocích, ale musíme mít celkový přehled, musíme nabídnout jasnou perspektivu. Nabízí se otázka, je potřeba nějaké jasné datum, pokud jde o uskutečnění eh, této jednotné reprezentace. Já si myslím, že Unie není, nemusí hovořit doslova jedním hlasem. Ale hm, pokud hovoří více hlasy, tak jimi musí komunikovat minimálně obdobné poselství. Myslí si někdo vážně, že nějaký členský stát, ať už je jakkoliv důležitý, může sám čelit Spojeným státům, Číně nebo jiným gigantům? To je demagogie si myslet a předstírat před eh, občany, že jde o obranu národních zájmů. To jsou eh, posté, které už jsou naprosto Eh, pase a které nejsou v souladu s výzvami, které eh, nám, kterým čelíme dnes a kterým budeme čelit zítra v globalizovaném světě, kde existují ehm, globalizované finance. Je potřeba, abychom hájili naši měnu, náš politický systém, naše hodnoty. Proto podporujeme návrh na vytvoření eh, globální finanční instituce ovšem s tou výhradou, a myslím, že jsou tu i pozněcí návrhy jiných skupin, že nesmí tu být, existovat privátní arbitráž, ale musí to být ve veřejném oblasti. Eh, musí to zůstat ve veřejné sféře. A eh, jinak eh, samozřejmě jsou tu hm, otázky měnové, finanční, ale aby bylo to poselství jasné, Musíme se zaměřit zejména na instituce, které už jsou identifikovány, kde už existují jasné eh, vztahy. Jinak eh, se těším na pokračování diskuze mezi stínovými zpravodaji. Děkuji. ECR is not yet here, eh, but will come, so we... No, další jste není, ale brzy přijde, čele zatím pan Mikulik Gergas za GUE. Dobrý den. Nejprve bych chtěl jednoznačně říct, že my v zásadě nesouhlasíme ani s tou analýzou, ani s tím hlavním obsahem této zprávy. A důvod je na snadě. Z politického hlediska jsme proti všem takovým, proti celému tomu ideologickému základu této zprávy. My jsme se zkrátka stavíme proti. Souhlasíme s tím, že zapotřebí ve finančním světě mít stabilitu. Je také důležité, aby všechny zdroje mohly dobře cirkulovat a byly dobře přidělovány. Ale tam, kde eh, máme výhradu eh, tak to je vlastně ten, ten základní mechanismus, který se zde navrhuje, to znamená nějaký mechanismus, který má měnit, opravovat nestabilitu finančních systémů. Celá tato nestabilita souvisí s privatizací finančního sektoru, což začalo někdy v 80. letech. Účelem nebo cílem by byla veřejná kontrola celého tohoto systému. Já se omlouvám eh, některým, které naše názory možná zde poněkud eh, zarazí nebo je vyvedou z míry, ale to je zkrátka naše pozice. A čas ukáže, že my máme pravdu. No a z toho důvodu nesouhlasíme ani s tím, že by bylo zapotřebí více transparentnosti. Spíše potřebujeme demokratickou legitimitu ve všech demokratických institucích, které zastupují lid. Souhlasíme i s tím, že jsou zde zapotřebí eh, lepší pravidla transparentnosti v takových institucích, které zastupují lidi a také je důležité zapojit se do toho dialogu, ale nesouhlasíme s myšlenkou Evropské unie, toho, že třeba eurozóna má mluvit jedním hlasem na těchto forech. Mm, bylo by opravdu zvláštní, aby 28 zemí se shodlo na tom jednom názoru, aby mohly mluvit jedním hlasem. Také nesouhlasíme s tou myšlenkou, že by měly existovat určité celosvětové finanční instituce, jak se navrhuje, protože tím by se to všechno rozhodování dostalo ještě mnohem dále od lidu. Takže ať už vytvoříte jakékoliv mechanismy, a jimiž se budete snažit, abyste tomu systému dodali legitimitu nebo abyste se přiblížili lidem. Nakonec eh, všichni víme, kam to nakonec spěje. My se domníváme, že celá tato myšlenka je naprosto nekompatibilní s eh, kulturní a politickou diverzitou, která panuje v Evropské unii. Ta celá logika je založena na tom, že všechno má být jediné, jediná politika, jediný hlas, jediný názor. To se snaží Evropská komise zde valit jako parní válec. Ale členské státy se přece mohou rozhodnout vydat se jinou cestou. Takže jeden hlas, jediný hlas, ale čí, čí hlas to má být? podle toho, co zde slyšíme, tak to bude zřejmě hlas eh, silné finanční sféry. A to je právě eh, ta, ten důvod, proč máme velké obavy a pochybnosti. A pokud by tam bylo vytvořené nějaké nové fórum, tak to bude zase fórum, které bude přinášet ty samé neoliberální nesmysly a budou tam. Eh, hloupí lidé, kteří budou přinášet takové návrhy, které budou oslabovat a podkopávat sociální jistoty. A my už toho máme plné zuby. Taková instituce nic nevyřeší a vůbec nebude řešit ty reálné problémy. Dovolte mi jeden příklad. V Portugalsku se chystáme um, ustavit uh, levicovou vládu. Bude to koalice různých politických stran levého nebo levicového spektra politické a v této možné koalici eh, chceme také bojovat, pro, eh, pardon, chceme také bojovat proti privatizaci eh, dopravního systému, který je zatím ještě ve státních rukou. Ale to jde proti tomu, co nám říká Evropský semestr ve svých doporučeních pro jednotlivé země v rámci Evropského semestru protože tam se hovoří um, my právě jsme proti, tomu, tě, proti těmto paušálním řešením, protože to naprosto ignoruje to, co chtějí lidé. V Portugalsku se u posledních voleb ukázalo, že většina Portugalsků chce zásadní, totální změnu toho stávajícího politického modelu, který máme v naší zemi. E, ještě bych chtěl na závěr dodat, že opravdu nepotřebujeme další nástroj, který ještě více omezí vnitrostátní svrchovanost, zejména svrchovanost Portugalska. Protože toto pouze omezí svrchovanost a opět nás to, eh, opět se ocitneme pod tím jihem něčeho, co, proti čemu tady bojujeme. Říká pan předseda, já si myslím, že trošku jste zašel až nad rámec dnešního eh, tématu, ale paní Silvíkulá si z toho určitě něco odnese za zelené je zde mm, Filip Lambert, který zastupuje Svena, ale je to pouze dnes, protože samozřejmě ho asi nemůžete zastupovat vždy, protože tento kolega je nenahraditelný. Ano, takže já tedy budu hovořit francouzsky. A vzhledem tomu, že mé dokumenty jsou anglicky, tak budu eh, částečně mluvit anglicky. Každopádně, Eh, zelení se na to dívají spíš z hlediska ever closer union. To znamená spíše z federálního hlediska nebo federalistického. Eh, jinak se připojeme k eh, zpravodajce. Integrace ovšem stále uší združování integrace nemůže a nesmí znamenat snižování demokratické kvality. Ovšem to, čeho jsme svědky, je spíše opačné. Zejména v důsledku e, krize ohledně e, e, eura se zdá, že sjednocování je provázeno oslabováním demokratické kontroly na nominální úrovni. Říkám nominální, protože e, Nemůžeme si také dělat eh, příliš velké iluze ohledně demokratické kontroly na národní úrovni. Teď eh, hm, tedy hm, hovořím o francouzském národním schromáždění a může se to týkat i jiných států. Ta role demokratická ehm, není vždycky na úrovni Bundestagu v Německu. To je příklad, který není eh, vždy následován v Evropě v rámci Bundestagu, poku, Bundestagu, pokud chce nějaký poslanec eh, dokument vlády, tak na to prostě má právo, dostane ho. Ale v mnoha jiných zemích, včetně mé země, je to velký boj, jenom aby poslanec eh, se domohl přístupu k vládnímu dokumentu. Takže nevykreslujme věci černobílé a říkat, že všechno, co je na národní úrovni, je demokratické a všechno, co je na evropské úrovni, není. Eh, je, je tam eh, skutečně mnoho odstínů šedé. A eh, teď se dostávám tím k tomu slovu transparence, což je slo, transparentnost, což je slovo, které mi je velice drahé, ale francouzsky my říkáme často odpovědnost. Každopádně, co chceme? Chceme, aby ti, kteří přijímají rozhodnutí, měli zároveň určitý eh, z toho vyplývající, z toho vyplývající odpovědnost a závazek eh, v mezinárodních institucích. A proto eh, chceme se obrátit na Komise a radu, aby existovala meziinstituční rada, aby se formalizoval způsob předávání mandátu komisi, když zastupuje Evropskou unii či eurozónu v eh, mezinárodním měřítku. I um, ehm, ESB je, um, to znamená tam, kde se stanoví účetní standardy, to je jeden z příkladů jedna z těchto institucí. A eh, to tam často ty to, co ta rozhodnutí, která se přijímají, mohou být velmi politického charakteru, zatím eh, je její fungo, fungování eh, velice, eh, řekněme, mlhavého charakteru. Je potřeba tady situaci možná trošku vyjasnit a jasně říci, že evropské orgány by měly dávat pobídky, pokud jde o účetní standardy, nikoliv národní. Dále pozice přijata s dosti velkou většinou v, eh, v té zprávě o trojce. Eh, hovořím tady o Mezinárodním měnovém fondu. Mm, tady jsme se shodli na nutnosti existence mezinárodního mechanismu restrukturalizace z, eh, eh, dluhu, státních dluhů. Víme, že se tu hovoří o institučních otázkách spíš než o obsahu, ale eh, každopádně bylo by na místě eh, tuto záležitost řešit. řešit. Hovořil jsem předtím o federalistickém přístupu, ale je zřejmé, že dnes, pokud jde o rozdělení kompetencí, Evropská unie není všemocná. Ve vztahu k řadě eh, mezinárodních organizací. Takže musíme být dostatečně ehm, flexibilní a přesní, pokud jde o definice, aby to nevypadalo tak, že jednotné, jednotný hlas prostě znamená, že evropské instituce si nějakým způsobem uzurpují slovo. V některých eh, případech zodpovídají samozřejmě členské státy, pak není potřeba mít eh, nějaké společné zastoupení, jinde to však potřeba je a je potřeba mít ten hlas společný. Záleží na tom, o jakou mezinárodní organizaci se jedná. Jinak věřím, že Sven nás bude určitě brilantním, brilantním způsobem hájit. Ano, žádný problém. Není za e FDD Marko Zany. No, děkuji, pane předsedo, děkuji. Chtěl bych poděkovat zpravodajce Budu hovořit o dvou bodech. Na něž máme rozdílný názor. A chtěli bychom, aby náš názor byl brán na vědomí. Ještě k tomu, než se dostanu k těm dvěma konkrétním bodům, chtěl bych se zmínit o věcech, které můžeme podpořit, na nichž se shodneme plně a které také tvoří klíčová témata. To znamená transparentnost, V rámci pracovní skupiny si myslím, že budeme moci dosáhnout eh, širšího eh, souhlasu nad tím, že transparentnost je naprosto zásadní, je důležitá pro tyto instituce i pro řízení krizí a řízení finančních systémů. Transparentnost musí eh, být úplná v těchto institucích, nebo tedy co musí být co největší a její míra musí být taková, aby i lidé trochu rozuměli, jak, jak ta rozhodnutí jsou činěna v těchto institucích. Někdy s tím mají lidé potíže pochopit, jak dochází k rozhodování v těchto organizacích. No a také podporuji i e, demokratickou odpovědnost, o tom už hovořili předřečníci. Myslím si, že Zpráva by měla také zdůraznit význam Evropského parlamentu, což je jediná přímo volená instituce v Evropské unii. Evropský parlament by měl získat větší kontrolu nad tím eh, názorem, který pak bude Evropská unie v těch mezinárodních fórech prosazovat, když se tvoří ten mandát nebo když se také potom kontroluje k jakému rozhodnutí došlo. Takže transparentnost a demokratická odpovědnost, to jsou dvě oblasti, v nichž plně podporujeme spolu s, s pardon, zpravodajku a doufáme, že také nakonec Evropský parlament to podpoří široce. No a pak ty části, kde už se tak úplně neschodneme, ta se týkají jednotného zastoupení Evropské unii na některých těch eh, fórech Předložili jsme k tomu pozměňovací návrhy. Jedná se tam eh, jednak o to, že jsou zde různé politické názory a myslím si, že objektivně musíme říct si to, že Evropská unie, tak jak vypadá, není zatím v pozici, aby dokázala vyprodukovat jediné zastoupení, jedinou pozici, jediný názor. Takže já si myslím, že pokud bychom o to usilovali, tak to naopak bude kontraproduktivní. Tak jak situace vypadá nyní, v oblasti finanční regulace je významné brát v úvahu ty eh, výrazné rozdíly, které panují mezi názory 20, 28. Domnívám se, že pro každý členský stát je důležité to, aby si mohl zachovat svou povahu, aby si mohl uchovat specifika svých finančních systémů a aby to také mohl obhajovat i v těchto mezinárodních eh, organizacích a institucích, které pak mohou mít velký dopad. Dám eh, o eh, diskusi o takzvaném týlaku, pak jsou zde ještě třeba diskuse, tedy jsou tady diskuse o dalších požadavcích, které mají absorbovat eh, ztráty bank, které jsou příliš velké na to, aby padly. Takže to jsou třeba velice důležité oblasti. Pak zde máme Radu pro finanční stabilitu, která používá různé postupy. Například dochází k penalizaci takových těch tradičních bank, které se soustředí na malobankovnictví. A to je třeba zrovna důležité pro italský systém. Máme zde třeba velkou italskou banku Unicredit, která vychází právě z toho systému. No ale proč třeba nedochází tedy k penalizaci investičních bank, které pracují mnohem rizikovějším způsobem? Tyto, nebo tento model investičních bank je zase typičtější pro Anglii nebo pro anglosaskou oblast. Takže to je takový příklad toho, že Jednotlivé země mají jiné systémy, jiné metody. Ukazuje to však i to, že rozhodnutí, k nímž dochází na těchto fórech, mohou mít pak rozdílný dopad na struktury finančního systému jednotlivých zemí. Ještě mi dovolte jeden příklad. Diskuse, které nyní probíhají i v Evropském parlamentu. Zda se státní dluhopisy mají považovat za cené papíry, které nemají žádné riziko, nebo zda se mají i zde požadovat větší eh, kapitálové požadavky na, na banky nebo na státy, které mají tyto státní dluhopisy ve svých portfoliích. Vím, že i zde panují různé názory. Takže ty státní dluhopisy Mm, podle mého názoru nejsou eh, nástrojem, který mají nulové riziko a proto my třeba žádáme o větší kapitálové požadavky, pokud mají instituce držet tyto státní dluhopisy. No ale pokud bychom se takto rozhodli, tak by to mělo, být, tak by to mělo velký dopad na jednotlivé bankovní systémy. Třeba právě italské banky mají obrovský objem těchto státních dluhopisů a bylo to na základě určitých politických rozhodnutí, které vyzývaly italské investice, aby právě tato aktiva mm, měly ve svém držení. No ale pak už záleží také, co to, jaké to jsou státní dluhopisy, pokud mají rating eh, B, pokud pak dojde k určitému herkatu, tak eh, najednou se to v těch italských bankách eh, také projeví velice negativně. Takže je důležité, abychom toto všechno brali v úvahu. Musíme brát stále v úvahu odlišnosti jednotlivých finančních systémů jednotlivých zemí. Doufám, že zpravodajka i velké politické frakce budou moci jemně rozlišovat mezi těmito niancemi. Takže myslím si, že o tom ještě budeme se diskutovat, o tom jednotném zastoupení. Ano, děkuji, už se nikdo další nehlásí, nebo ještě ano, říká pan předseda, takže prosím, máte slovo. Okamžitě se můžete chopit slova. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl upozornit na pár věcí. V Rumunsku jsem býval členem jednoho, jedné komise pro dozor nad pojišťovnami. A bylo to a když tedy teď bereme, když tedy eh, eh, hovoříme o, těchto, o této zprávě, tak bych se k tomu rád vyjadřil. Chci říci, že dohled nad evropskými institucemi, třeba nad pojišťovnami, nad eh, cenými papíry, jsou, a je tam také, je to také dohled i nad institucemi, které pak vyplácí soukromé penze. To všechno je propojeno e, mezinárodními organizacemi. Já si myslím, že nakonec je to takový e, zmatek, je, protože zástupci těchto institucí se pak dostávají na mezinárodní úroveň a jednají v rámci různých mezinárodních orgánů. Máme zde ESMU, EOPU a EBU v Evropské unii. Samozřejmě, že ten Evrops, pak zde máme také Evropskou radu pro systémová rizika. Všechny tyto evropské eh, dohlížitelské organizace, které mají na starost finanční sektor v jednotlivých evropských zemích, jsou zastoupeny v jiných, v odlišných eh, mezinárodních eh, organizacích. A někdy je to tak, že oni třeba ani vlastně neví, nebo že na těch mezinárodních fórech se neví, že vlastně v Evropě ještě je, je, existuje nějaká jiná organizace, která je zase zastoupena jinde, takže částečně se to překrývá. Někdy je to tak, že třeba, eh, pardon, ta zpráva říká, že evropské zastoupení v mezinárodních forech má spolupracovat, členské státy mají spolupracovat a že byste také mohla být určitý nový globální instituce, která by pak zastupovala Evropskou unii na mezinárodní scéně. Myslím si, že nejprve musíme standardizovat vnitrostátní dohledové orgány členských států na evropské úrovni. Protože dnes je to tak, že máme 28 členských zemí a každé zemi je nějaký jiný orgán dohledu. Některé ty orgány jsou nezávislé, některé třeba se souvisí, jsou, některé se soustředí pouze na pojišťovny nebo i na důchodové systémy. Jiné takové systémy třeba dohlíží na jiný segment trhu. A potom tyto všechny orgány jsou pak zastoupeny na ESNě, EIOPě a EBě. Takže je zapotřebí pokud vůbec chceme mít nějaký společný globální přístup na, e, pro dohled na evropské úrovni a pokud chceme, aby ten systém byl praktický a přinášel kvalitní výsledky, je zapotřebí nejprve vyzvat členské státy Evropské unie, aby systém dohledu standardizovali a aby zde bylo pouze jedno, dvě nebo tři mm, kvátě lesa. Protože teď to vypadá takže v Evropské unii je celá řada takových různých organizací. No a zároveň musíme standardizovat i zastoupení Evropské unie, eh, tedy těch dohledových orgánů Frankfurtu s mezinárodními orgány. Zatím to není standardizované, není to úplně jasně vymezené, dochází k překrývání. Některé ty organizace vysílají své zástupce do, pouze do některých mezinárodních organizací, takže se to dělí na cené papíry, na pojišťovny nebo na, na jiné segmenty finančního trhu. Takže to by měl být další krok. Například v roce 2013 eh, existovaly v Rumunsku tři dohledové orgány, které byly vlastně během 24 hodin byly všechny združeny do jednoho orgánu, ale dneska to funguje jako opravdu jednotné místo, které má na starost dohled nad všemi těmi mm, oblastmi. Ale jsou to spíše taková tři křídla mezi mm, je, jsou tam tři místo předsedové, jeden předseda, ale ty synergie příliš nefungují. A já si myslím, že k takové situaci dochází asi i v jiných členských státech. Nechci vám uvadit příklady, ale je důležité stanovit si jak to tedy má vypadat na té nejvyšší úrovni v evropského dohledu ve Frankfurtu. Děkuji. Yes. Kolega Fernandeš, děkuji vám, pane předsedo, že v první řadě chci poděkovat a poblahopřát paní Gulách ke této zprávě. Mohl by to být značný krok vpřed, pokud eh, jde o zmiňovaná eh, témata, to znamená například zprávu eurozóny, reprezentaci eurozóny. Naše zastoupení v MMF je klíčové. Máme zprávu pěti předsedů, kteří eh, to také zmiňují. Ale je politování hodné, že ta pozice ve zprávě pěti předsedů říká, že zastoupení eurozóny by měl zajišťovat eh, předseda eurozóny. Já myslím, že by to spíš měla eh, být exekutivní složka Evropské unie. Takže místo předseda nebo komisař eh, zodpovídající za hospodářské otázky. Já se nesnažím tady prosazovat nic politického, ale myslím, že by to měl být komisář, Eh, nebo místo předseda komise eh, spíš než předseda eurozóny. Eh, jsou tu různé rozvojové banky, včetně světové banky. I tam bychom měli mít jednotné zastoupení. Také existuje banka, Mezinárodní banka pro zúčtování, další instituce. Je to příležitost pro parlament eh, hovořit jasným hlasem a já jsem si jist, že dospějeme nakonec k dobré zprávě. Děkuji vám. Nikdo další se nehlásí o slovo, eh, proto eh, já bych také chtěl říci, že u mnoha takovýchto gremií je otázka, zda kapitálové vklady a převzetí odpovědnosti eh, nej, jak si nejdou proti sobě. Tomu bychom měli samozřejmě zabránit, protože by to dlouhodobě nefungovalo, eh, protože tyto vklady eh, by, by právě měly být převzaty eh, určitými institucemi a právě to je eh, dobré se tím zabývat. Děkuji a nyní dám slovo Silví. Chcete, chcete něco ke komisi říci? Já jsem vždycky ráda, když komise promluví. Toto normálně dělá předseda, ale když komise chce slovo, může si ho klidně vzít. Eh, velice stručně eh, v době eh, od pracovního dokumentu do dnešní diskuze komise navrhla text o vnějším zastoupení a já si myslím, že když si přečteme stávající zprávu a pozměňovací návrhy, tak v podstatě to vidíme stejně. My bereme tento návrh jako součást implementace zprávy pěti předsedů a proto to, co navrhujeme, pokud jde o vnější zastoupení, je zapotřebí chápat jako posun směrem k druhé fázi hospodářské a měnové unie. Není to tedy téma dneška, ale spíš toho, kam chceme dojít, jak, jak to chceme mít, až se bude dále rozvíjet hospodářská a měnová unie. E, dále e, navrhujeme zlepšení v přechodové fázi, e, zlepšení ohledně jednotnějšího zastoupení a zcela jasně to znamená, že v oblastech kde Evropská unie má kompetenci a kde eurozóna musí vyslovit svou pozici jako taková. V takovém případě je potřeba volit jednotné zastoupení. My eh, nenaznačujeme nic, pokud jde o kompetence. Eh, obmezujeme se pouze na oblasti, kde Evropská unie nebo eurozóna mají pozici. Eh, doufám, že budeme moci spolupracovat na těchto snahách a samozřejmě spoléháme na dobrou spolupráci Evropského parlamentu. Domníváme se, že pokud jde o vnější zastoupení, návrhy, které předložila komise, mohou jedině posílit Evropskou unii. Nejde tady o to, kterou politiku je třeba bránit, ale jak to dělat. Eh, někteří poslanci Evropského parlamentu diskutují o obsahu, ale eh, náš návrh neříká vůbec nic o tom, jakou pozici bránit, ale opravdu pouze jakým způsobem posílit hlas Evropské unie. Eh, děkuji, jenom krátká poznámka k Sylvii, k, k protože u eh, zpráv z vlastní iniciativy eh, není eh, plánováno, že komise dostane slovo a protože iniciativa vychází od nás, takže my máme tu možnost dělat, co chceme bez ohledu na to, co si myslí komise, ale samozřejmě vždycky je dobré vyslechnout si názor. Teď ale dávám zprávu paní zpravodajce. Ano, ne, to byla spíše otázka určitě zvořilosti vůči komisi, která se sem dostavila než otázka tedy kompetencí, že bych to jsem opravdu nechtěla. Eh, děkuji za všechny tyto připomínky. A teď budu reagovat, i když možná eh, ne eh, po pořádku. Ehm, otázka konkurenceschopnosti Evropy, to jak je důležité. K panu Zanimu jsem chtěla říct, Já si myslím, že ty dva příklady, které vy jste citoval, pokud jde o týlak a to eh, vážení rizik. Já myslím, že když se nezorganizujeme, abychom našli jednotný hlas na evropské úrovni, já si myslím, že ono to v konečném důsledku chrání italské banky. Když eh, jsme přijali normy jako CRD4 a tak dále v tomto parlamentu, tak eh, otázka toho, jakým způsobem vyvážit rizika související se státním dluhem, já nevím proč a jak vás bude chránit možnost zachovat si národní rozhodnutí. Já myslím, že v zásadě máme společný cíl nemůžeme, zpravodaj nemůže říct, budeme upřednostňovat tu úroveň či tu úroveň. Eh, jsou určitá pravidla, která jsme už přijali, souvisí to s otevřením hranic, s otevřením finančních trhů. Takže i když chceme hájit určité specificity, což je eh, samozřejmě legitimní, tak bychom se měli spojit a hájit je společně. Protože eh, tudíž si myslím, že souhlasím, uvidíme, jestli můžeme najít eh, společnou, eh, společnou řeč, ale jakési hájení svrchovanosti, která je stále více teoretická a stále méně má skutečné prostředky, tak eh, to nevím, jestli, jestli je tedy ta správná cesta před to, zrovna tohle hájit. A Marie, když říkala, nesmíme si představovat, že se shodujeme úplně na všem, místě, existují rozdíly ohledně toho, jakou, jaké společné zastoupení si přejeme a tak dále. Děkuji, že jste mě v tomto uh, trošku um, ehm, ukáznila, abychom byli více možná komunitární. Hmm, je tu otázka toho, abychom věděli, kdo za co zodpovídá. Ať už máme, když máme jasný federalistický systém, tak se ví, kdo eh, má jakou zodpovědnost, není to smíšené. Třeba v MMF členské státy eh, přispívají a to pak eh, vytváří určité právo rozhodovat o tom, co se děje s těmi penězi. Proto sektor bankovní unie je možná vhodnější k, k tomu prosazování té myšlenky eh, společného hlasu. Celkový směr je tudíž směr jednoty, a to v horizontu 20-30 let, si asi nedovedu představit, jak by mohla Evropa si udržet tolik křesel, kolik teď má. Teď jde o to, jak začít, jaké budou etapy, jaká budou data a tak dále. Nesmíme eh, se rozptilovat, když jsme identifikovali určité organizace, pokud jde účetní standardy, stejně jako takzvané stínové bankovnictví, tak i v tomto případě několik příkladů z této oblasti nám ukazuje, jaká je konkrétní realita. Souhlasím, pokud jde o eh, rozmanitost eh, dozorových orgánů, mám ESMA, EBA, EBA, EIOPA, A zaznělo tady, že, že je to zmatek trochu, ale já si myslím, že to není úplně to slovo, které bych použila v této zprávě, ale jistě potřebujeme určitou racionalizaci. Ehm, jinak stínový zpravodajové nebo nestínový zpravodajové, pan Fernandez vám předložil hodně velmi konstruktivních zajímavých pozměňovacích návrhů, jsme vám všem k dispozici, abychom dospěli k silné pozici. A eh, předchozím období bylo mnoho zpráv, na které jsme vydali hodně energie, aby byly silné, abychom byli jednotní v našem parlamentu, ale zejména otázka odpovědnosti a tak dále. To všechno jsou věci, v kterých můžeme být slyšeni pouze, když se shodneme, pouze, když budeme jednotní. Nebude to úspěch, pokud se nebude tato zpráva těšit šir, široké podpoře, včetně lidí, kteří mají určité pochybnosti. Já si myslím, že v dnešním světě můžeme přinést určitá zlepšení, i když můžeme říci, že máme k jednotlivým věcem pochybnosti. Tím jenom chci říci, pokud se nebudeme zasazovat o silnější jednotný hlas Evropy, ať už v zájmu naší konkurenceschopnosti či sociálního modelu, tak celkově to bude k horšímu. Vaše komentáře jsou vítány ve středu s tinovými zpravodaji, jinak eh, můžeme samozřejmě hovořit i bilaterálně. Děkuji vám, pokud jde o časový harmonogram, eh, tak 3. Eh, listopadu, respektive 1. ledna se bude hlasovat ve výboru a na plénum přijde tato zpráva v lednu. Eh, nyní se dostáváme k bodu číslo 8, doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami TISA. E, naší zpravodajkou je Alessia Maria Moska, které tímto dávám slovo, prosím. Děkuji vám. Vezmu to velice stručně, e, protože už jsme toto téma představili. Eh, chtěla bych se jen vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které byly podány, ale ještě než přejdu ke konkrétním návrhům, eh, chtěla bych eh, vám sdělit aktuální informaci. Po 14. kole vyjednávání o TISA, které se konalo v říjnu došlo k pokroku, který se týká eh, kompetencí našeho výboru. Konkrétně se diskutovalo o závazcích eh, ve finančních službách, konkrétně se týkajících eh, ustanovení o monopolech nových finančních službách a samoregulací nebo samoregulačních orgánů. Ustanovení o transparentnosti a autorizaci finančních služeb byla podrobena také diskuzi a účastníci také diskutovali o seznamu závazků e, pro přístup k trhu e, v přeshraničním kontextu, pokud jde o sektor finančních služeb. E, tyto aktuální informace jsem vám chtěla sdělit, protože vyjednávání pokračují a je vždycky dobré, když máme přehled o tom, co se děje. Teď konkrétně i k pozměňovacím návrhům, které byly podány. Bylo jich podáno 73, z toho 13 jsem podala já jako zpravodajka. Záměrem bylo přidat další aspekty do návrhu na stanoviska. Dalších 60 pozměňovacích návrhů už bylo prodiskutováno se stínovými zpravodaji, takže už pracujeme na možnosti eh, kompromisních pozměňovacích návrhů na základě těch, které byly obdrženy zatím. To pozměňovací návrhy se týkají mnoha různých oblastí. Za prvé eh, je tu vidět jasný předěl mezi politickými skupinami, mezi těmi, které chtějí eh, zahrnovat finanční služby a těmi, které chtějí vyloučit z dohody TISA. Pak je tu druhá sada pozměňovacích návrhů, která se týká úrovně ambice, eh, pokud jde o závazky přístupu na trh. Třetí skupina pozměňovacích návrhů eh, se týká té regulační kapitoly eh, Eh, ohledně rozsahu a ambicí a další skupina eh, se eh, dotýká vazby mezi vyjednávání o TISA s dalšími vyjednáváními v rámci VTO o výměně finančních služeb. A dále je tu sada pozměňovacích návrhů, která požaduje koherentnější regulační rámec, který by umožnil zlepšení přeshraničních podmínek finančních služeb. Jak říkám, už proběhla schůze 28. Eh, října ve Štrasburku a tam proběhla úvodní diskuze se stínovými zpravodaji. Byla to schůze velmi, užitečná, velmi užitečná a eh, pochopili jsme na ní, kudy pokračovat dál a jak eh, spolupracovat co nejplodněji. Pokud jde o obecnou strategii, tak jak už jsem říkala dříve na výboru, snažíme se udržet limit eh, pro pozměňovací návrhy, eh, které jdou mimo striktně vymezené kompetence našeho výboru. Eh, to je základní princip. Bylo podáno deset kompromisních návrhů které se snaží zohledňovat eh, návrhy eh, v co nejvíce politických skupin v rámci možností. Stále na těchto kompromisech pracujeme a eh, žádáme politické skupiny, aby se vyjádřili, případně pokud ještě chtějí něco nám říci po první schůzi stínových zpravodajů, klidně i písemně. Já velice ráda dostanu od vás jakoukoliv připomínku, takže prosím, pokud některá frakce chce zaslat eh, písemnou připomínku, učiňte tak do zítřejšího večera. abychom to stihli zpracovat do příští schůze stínových zpravodajů. Byla bych ráda, kdybychom už příště dospěli k kompromisním návrhům. Pokusíme se také zredukovat délku textu a snížit jeho redundantnost. Jinak k tomu nemám co dalšího dodat. A těším se na vaše případné názory a připomínky od stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji. Eh, přejdeme tedy k stínovým zpravodajům. Za EPP je to Romana Tomc. Děkuji vám za slovo. Paní Moska eh, byla velice otevřená našim návrhům a myslím si, že jsme dospěli k dobrým kompromisům za poměrně krátký čas. Eh, pro EPP jsou navrhované kompromisy dobré. Eh, je tu ovšem několik problematických, o těch se zmíním později. Zatím nemáme finální verze, takže možná dojde k nějakým změnám. Já tady proletím ty kompromisy velice rychle. Nejprve kompromis A. Ten jde správným směrem, je to zajímavý návrh, který podporujeme. Eh, podporujeme eh, to, co se tu píše o komisi a také o rizicích regulatorní eh, arbitráže. Kompromis B. Jeho první část je v rozporu s tím, jak se za poslední dva roky vedlo vyjednávání a je vlastně také v rozporu s kompromisem C, který správně říká, že bychom neměli znovu otevírat hovory o e, případném narušení dohody. A e, dále je tu ještě možná další problém, který se týká extrateritoriální aplikace e, evropských pravidel na pobočky pobočky evropských firm eh, v zahraničí. Dále kompromisy C a D. Eh, tady formulace je v pořádku, ale ještě uvidíme, až eh, získáme finální verzi. Kompromis E je v pořádku z hlediska VTO a chápání finančních služeb a až na tu poslední větu, která protiřečí celému odstavci. Kompromis F Tady si domnívám, že obsah je v pořádku, ale o těchto e, tématech se diskutuje v horizontální kapitole TISA, nazvané Transparentnost, e, která zavazuje všechny sektory mimochodem. My souhlasíme s tím, aby to tak zůstalo. Kompromis G Daňové otázky jsou kompetence ekonu, nicméně po diskuzi o problémech zdanění s našimi kolegy z INTA bych chtěla říci, že bychom si tady měli dávat pozor na kompromisy. Mohlo by to vyvolat další problémy ve vyjednávání. Mohli bychom to tam ponechat, ale eh, měli bychom si uvědomovat, že konečné slovo má INTA. Eh, kompromis H, ten je v pořádku, začátek je vyrovnaný, ale dále už mám pochybnosti. Eh, proč by formulace z přílohy VTO o finančních službách eh, týkajících se ochrany toků dat, proč by měla být zlepšena? Otázka, proč to vylepšovat. Druhý odstavec také není příliš dobrý a EPP je obecně proti na nucené lokalizaci. Pak jsou tu další dva kompromisy, kompromisy I, nej, kompromis I nejprve. E, tady je potřeba objasnit, že prohlášení o mandátu a nabídkách na přístup k trhu už byly zveřejněny a v, prv, v tom prvním případě na žádost Evropského parlamentu. A dále kompromis je, jak už jsem říkala na, na stínových zpravodajích, je to e, přímo skopírováno z návrhu zprávy INTA, kde je to zase převzato z usnesení o TTIPu. A závěrem bych chtěla říci, že nemáme ještě konečnou podobu, nicméně doufám, že zpravodajka zváží naše připomínky a e, těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo ECR eh, e Kay Swinburne. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za snahu eh, na nalezení kompromisu u celé řady pozměňovacích návrhů. Já se také omlouvám, že jsem se nemohla zúčastnit té poslední schůze, kde se ty kompromisy vyjednávaly. Chtěla bych říct, že plně zpravodajku podporuji v tom, jak se snaží omezit eh, tuto zprávu pouze na oblasti, v nichž je ekon příslušný, abychom pak také měli dobrý dopad na práci výboru INTA, aby nás neopomíjeli, jak by se mohlo stát, pokud bychom se snažili překročit své pravomoce. Myslím si, že naše stanovisko by mělo zlepšit um, tu hodnotu. Jedná se zde například o speciální ustanovení GATS, která se týkají dohody GATS. Um, ehm, má to zlepšit stabilitu finančního sektoru, ale zatím se to vlastně pouze uplatňuje pouze u malé skupiny členů TISy a my bychom měli apelovat na to, aby se to vztahovalo na všechny uh, Um, členy TISY a měli bychom takto hovořit i u VTO. Také eh, je zde určitý kompromis, který se týká zdanění, tam mám pochyby. Uvědomujeme si, že to je v Evropském parlamentu vysokou prioritou. Chtěla bych tedy požádat zpravodajku, zda by eh, ve výboru INTA mohla osobně pohovořit eh, o tom, zda Eh, daň, zdanění by zde mělo být v takovém dokumentu. Já plně podporuji projekt BEPS OECD a podporuji i mezinárodní instituce, které působí v této oblasti, ale ne, myslím si, že v te, zrovna v této zprávě na to není ten zvhodný prostor. Děkuji, Kej. A nyní eh, za liberalisté nikdo není a za, uh, pardon, za Matt Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji zpravodajce za její práci. Zcela jistě to nebylo nic lehkého a bude zapotřebí učinit eh, různé kompromisní návrhy, které pak snad budeme moci podpořit, pokud tam budou určité modifikace, protože jsou tam některé věci, s nimiž zkrátka nemůžeme souhlasit. Myslím si, že zpravodajka ale se ze všech sil snažila začlenit do toho textu všechny pozměňovací návrhy napříč všemi politickými frakcemi, i když mezi politickými frakcemi v některých případech panují velké rozdíly, takže některé věci zkrátka nejde úplně eh, zpracovat do kompromisu. Těšíme se také na výměnu názorů ohledně těch kompromisů. Problémem s touto věcí je ten absolutistický přístup, který zde má komise. Navzdory tomu, že je to zřejmě věc, která proběhla úplně nejmenší veřejnou diskusí, na rozdíl od ostatních dohod, tak možná bude mít právě zcela největší dopad. Eh, i když to třeba porovnáme s TTIPem, když to porovnáme s tím, jak obrovské jsou třeba ty debaty o TTIPu, jak se o tom hovoří i na veřejnosti a jak je veřejnost eh, i zaujata tou problematikou TTIPu, tak eh, když to porovnáme s TISou, tak vidíme, že ta TISA vlastně by také vyvolala určité obavy u občanské společnosti nebo i u veřejnosti. Myslím si, že možná bychom byli až překvapeni eh, tím, jak, jak, by to, jak, jak by to mělo mít, jaký by to mělo dopad, kdyby se ta jednání, která zatím probíhají spíše eh, tajně nebo tedy diskrétně, eh, pokud by tedy to nakonec bylo zveřejněno, protože také veřejnost by zjistila nakonec, jak by to na ní dopadlo. Takže mm, já tedy v podstatě ne, vůbec tu TISu nepodporuji, protože si myslím, že se, to jedná tak, že se o tom jedná takovým způsobem, který jde naprosto proti zájmům evropských občanů. Takže co se týče těch kompromisů, tak budeme se to snažit alespoň pozitivně ovlivnit, abychom zajistili, že ty úplně nejničivější, e, nejškodlivější části té TISy budou nějakým způsobem zablokovány Evropským parlamentem. Takže učiníme vše, co bude v našich silách, aby tato e, liberalizační agenda, která se tím si vyne, byla co nejvíce omezena. Děkuji. A nyní za zelené pan Mikhail Raimon. Děkuji, pane předsedo. My bychom rovněž rádi poděkovali paní zpravodajce za zprávu, ale některé části nemůžeme podpořit, zejména co se týče zdanění a veřejných služeb. Nicméně eh, souhlasíme se třem, pardon, jsme tedy za prvé proti pozastavení činnosti, jsme proti západkovým doložkám, eh, jsme proti těm eh, doložkám o pozastavení uplatňování, standstill clauses, Dále ten přístup, který se týká dohledu nad finančními službami, nám se to moc nelíbí. Myslíme si, že to zachází za pravomoci výboru ECON. Chtěli bychom, aby komise z... Jedná se tam o um, vyloučení z přístupu na trh. To je pro nás důležitá věc. Tam nemůžeme ustoupit ze svých názorů a myslím si, že by to mělo být v souladu i s textem nebo s naším názorem na TTIP. E, potom je tedy ten e, systém GATS, e, ten systém toho obezřetnostního modelu. Myslím si, že bychom se možná měli inspirovat spíše v dohodě CETA, také jsme vám tímto směrem zaslali určité písemné návrhy. To jsou naše tři hlavní obavy, které plynou z tohoto textu. Děkuji. Děkuji a nyní za EFDD Marko Vali. Eh, Marko Zany. Jsem Marko Zany, já hovořím jménem stínového zpravodaje Marka Valliho, eh, který se omlouvá, že to dnes nemohl být, protože je na jiném výboru. Eh, já se to pokusím jen stručně schrnout. My nepodporujeme eh, pozici, kterou zastává zpravodajka, pokud jde o plnou podporu finanční liberalizaci. Eh, nedomníváme se, že tento přístup je vhodný a domníváme se také, že tento přístup nebere v úvahu to, do jaké míry finanční liberalizace v Evropské unii, která má počátky v 80. letech, způsobila eh, mnoho škod. V mnoha členských státech probíhají privatizace, což vede ke ztrátám pracovních míst a k masivnímu nárůstu nerovnosti a extrémnímu nárůstu chudoby. což eh, konec konců eh, eh, tvrdí většina předních ekonomů na světě. Spravodajka dále navrhuje liberalizovat finanční služby jakožto prioritu v rámci TISA. A to prostřednictvím doložek standstill a dalšími Eh, na širší úrovni v G20 to všechno se děje už od roku 2009 eh, jakožto výsledek globální finanční krize. Přístup zpravodajky je ale takový, že diskuze o reformě finančního systému, e, které probíhají v evropských institucích a v Evropském parlamentu, e, jsou spochybňovány zpravodajkou, například e, daň z finančních transakcí a tak dále. Tento přístup je tedy v rozporu s dosavadními diskuzemi. Jaké jsou tedy naše priority Velice stručně několik eh, zásadních bodů pro nás. Za prvé, chceme, aby členské státy měly právo regulovat finanční služby, aby toto právo bylo zachováno. V Evropské unii na to panuje několik rozdílných názorů, takže je zásadní uchovat práva členských států v této oblasti. Další klíčový bod se týká vyloučení finančních služeb z TISA. Domníváme se, že lepším přístupem by bylo vytvořit pozitivní seznam. Mm a vyjmenovat ty služby, které do dohody začleněny budou. Naprosto odmítáme přístup zapojující negativní seznam nebo různé hybridní přístupy. Pokud jde o navrhované doložky, tak podobně jako kolegové ze zelených odmítáme jakoukoliv e, doložku o pozastavení platnosti a e, konečně, e, co je pro nás důležité, aby eh, proběhlo ex ante posouzení dopadu a aby ho eh, provedla eh, nezávislá skupina expertů transparentně. Zkrátka, aby ještě předtím, než něco uděláme, jsme znali všechny implikace a důsledky. Děkuji, nikdo další se nehlásí o slovo, ani komise, takže paní zpravodajka to může zakončit. Ano, jenom velmi stručně dovolte. Všem vám děkuji za vaše doporučení, za vaši eh, vůli eh, spolupracovat. Existuje určitý eh, názorový rozdíl ohledně toho, jestli finanční služby Eh, začlenit do, těchto, do této dohody o službách nebo ne. Těžko se na tom shodneme. Ale myslím si, že rozumím a beru na vědomí obavy všech, eh, kteří je vyjádřili. Čili i když tu existuje tato názorová škála ohledně zařazení finančních služeb do služeb, tak jistě všichni chceme spolupracovat v tom směru, abychom vyhověli všem eh, vyjádřeným ohledům či obavám. A proto vyzývám ti, kdo zatím tak ještě neučinili, aby mi zaslali jakékoliv další eh, komentáře a poznámky do zítřka abychom vám mohli dospět eh, do příštího týdne k definitivnímu znění a bylo to řečeno ještě vícekrát. Já se snažím zachovat zcela přehlednou, jasnou linii, která by spěla k co největšímu konsenzu, ale zároveň byla určitou přidanou hodnotou eh, k práci na výboru INTA, který je hlavním zodpovědným výborem. Dovolte mi připomenout, že se snažíme vyjádřit eh, názor parlamentu, že by měl mít určité pravomoci, eh, pokud jde o zastoupení ve vyjednávání. Chci tuto myšlenku podpořit, aby parlament mohl mít své slovo ve vyjednávání, svoji roli, svůj vliv. Nevím, jestli je to úplně nejdůležitější, o čem se teď ve světě jedná, ale je to každopádně velmi zásadní otázka. Děkuji. Chtěl bych ještě poukázat na to, že hlasovat se bude rovněž 1. prosince Eh, INTA bude hlasovat 10. prosince a proto jsme tak trošku pod tlakem, aby jsme to opravdu stihli a naše stanovisko odevzdali. A eh, to celé se dostane na plénum v lednu. Děkuji všem, kteří dnes dopoledne přišli a uvidíme se tu znovu ve tři hodiny. Eh, přerušuji zasedání.